Good morning, colleagues. Um, we... Dobré ráno, kolegové. Začneme projednávat bod 14 mise do Otavy a Toronta, která se odehrála 22. a 24. února. Jako obvykle to byla velice dobře zorganizovaná návštěva v oblasti, která je pro nás velmi důležitá. My jsme chtěli vidět eh, ty nejlepší příklady toho, jak řeší Kanada azylovou politiku, přesídlení ehm, žadatelů o azyl a tak dále. Všichni víme, že Kanada se vede velmi dobře, pokud jde o uprchlickou problematiku a migraci obecně, ale zvláště v poslední době. A naše delegace se chtěla tedy zaměřit eh, na situaci v praxi, nespolehnout se na novinové titulky a zjistit, co se můžeme poučit pro naše práce tady. A já musím říci, že pan Diaz de Mera byl velmi efektivním vedoucím této delegace a je to asi dobrá příležitost pro to, abych poděkoval eh, našem zaměstnancům protože ty vlastně eh, organizují asi nejvíc eh, misí v porovnání s ostatními výbory a odvádí velmi dobrou práci, abych jim tady chtěl poděkovat. A nyní bych ráda slovo Augustinové, aby nás krátce seznámil s výstupy z této mise. Děkuji, pane předsedo. Byla to pro nás mimořádně významná příležitost a cesta se tedy odehrála 20. až 24. února. Navštívili jsme Otavu a Toronto. a tedy pod vedením Složení bylo tedy pan Boráš, paní Makovaj, Tomáš Stechovský, a Majte a další. Byli jsme eh, velmi, velmi dobrou podporu nám poskytla Angela Bran, která opět prokázala svoji profesionalitu. A jak už jste řekl, pane předsedo, Naše úkoly v této věci spočívaly v proskoumání eh, politických opatření, které Kanada přijímá v oblasti eh, migrační a azylové politiky, Zabývali jsme se také problematikou eh, vízové politiky, přesídlování, Tady se tedy ukázalo, že Kanada má velice solidní a dobře založený eh, systém, který bere ohled na základní lidská práva a nabízí proto podporu například přednostně syrským uprchlíkům. Tyto programy pomoci se také vyvíjejí takovou samostatnou dynamikou, to znamená na bázi eh, partnerství se soukromými aktéry. A to všechno samozřejmě pod pláštíkem organizace ACTA, která v této věci je velmi aktivní v Kanadě, je to organizace občanské společnosti. A od druhé světové války vlastně už e, se Kanada dokázala vždy vynikajícím způsobem postarat o různé vlny uprchlíků z celého světa. 10 uprchlíků v Kanadě bývají integrováni okamžitě a velice kvalitním způsobem a je tedy ten další postup integrace běží dobře. My jsme navštívili několik center, které se specializují na pomoc uprchlíkům, eh, na přesídlení, krátkodobé pobyty, přípravu na integraci a všechny fungují velice efektivně. Tyto programy přesídlení představují v podstatě základní aspekt všech těch programů a jsou nezbytnou součástí integrace. Kromě podpory ze strany vlády eh, jsou podporovány také na úrovni jednotlivých provincií a také města obcí. Bylo zajímavé vidět, jak aktivní jsou v této oblasti samotná města a obce, jak aktivní je občanská společnost, která opravdu ze všech sil přispívá k lepší integraci. To znamená, že opatření na podporu přesídlení jsou tedy nedílnou součástí celého toho řetězce postupu. Na začátku je vlastně nabídka ochrany, a následuje integrace. Pokud jde o ochranu mladistvých eh, bez doprovodu, bylo nám řečeno, že každý rok federální vláda v Kanadě si stanovuje určitý konkrétní cíl, dejme tomu 300 tisíc a tedy 300 tisíc uprchlíků celkem a, a to je pak rozděleno na jednotlivé eh, kategorie mladiství, uprchlíci, eh, ekonomičtí migranti, sjednocení rodin a podobně. Pokud jde o boj s nelegální migrací, tady chci upozornit na problematiku stranosti vízového styku. Kanadská strana nám naznačila, že všechny podmínky pro liberalizaci vízového styku s Rumunskem byly naplněny, takže je mi potěšením vás informovat o této věci. A včera jsme také obdrželi odpověď od komise, vedli jsme diskuzi a dospěli jsme k závěru tedy v této věci. To znamená, že od začátku května vízová povinnost pro některé kategorie občanů z Rumunska a Bulharska přestane platit a na celé věci bude dále pracováno tak, aby nejpozději od prosince 2017 byly od vízové povinnosti osvobozeni všichni občaní těchto zemí. To je, myslím, velmi dobrý příklad, a zvláště s ohledem na to, jak se nyní vyvíjí situace v USA. A na závěr mi dovolte říci toto. Měli jsme příležitost hovořit s ministriní pro eh, migraci, paní Laurou Balnesi, a také s dalšími zástupci eh, kanadského parlamentu, příslušného výboru, který je zodpovědný za migraci. Měli jsme možnost setkat se zástupci se zástupcem Ministerstva pro občanské záležitosti, panem Burgerony, se zástupci občanské společnosti a celou řadou dalších lidí. A v tom návštěvnickém eh, centru jsme se setkali s paní House, která je z katolického azylového eh, centra a s dalšími eh, tedy i zástupci uprchlíků usazenými v Otavě a Torontu. Bylo to všechno velmi zajímavé, já za to chci poděkovat. Děkuji, říká pan předseda. Pane López Aguilar, chcete něco dodat? Děkuji já nechci si nechat tuto příležitost ujít. A musím si notovat s kolegy. Tato eh, delegace, tato mise proběhla velice uspokojivě a výstupy jsou, myslím, hodnotné pro náš výbor. Jako bývalý předseda tohoto výboru jsem měl příležitost, a to už jsem dělal i v minulosti, eh, se tedy účastnit různých misí a tentokrát musím říci, že vše bylo uspořádáno tak dobře, tak vyváženě, eh, že jsme měli možnost se mnohé poučit. Viděli jsme přímo v terénu, jak eh, rozmanitý může být postup při integraci a jak tedy si dokáže s migrací a přesídlením poradit vysoce rozvinutá společnost. Myslím si, že Kanada rozhodně může být Evropě příkladem. Existují také soukromé iniciativy a to je potřeba říct. To bychom měli propagovat. A tyto iniciativy vedou k opravdové integraci eh, migrantů a přispívají vlastně k takovému prosazování těch základních lidských práv v praxi. A to na mě zanechalo velký dojem. Nejenom tedy ty eh, krátké náhledy do toho, jak vypadá situace v Kanadě, ale právě tyto konkrétní příklady. A to je něco, co bychom měli propagovat je tady v Evropě. A asi nejdůležitějším aspektem je ta okamžitá a přitom přiměřená reakce. Například pokud jde o pozvání syrských uprchlíků. Syrští uprchlíci jsou vlastně okamžitě přesídlováni a to tedy díky aktivitám jak státu, tak díky soukromým iniciativám. A to znamená, že jakékoliv opatření je možné okamžitě začít zavádět v praxi. Například se těm syrským uprchlíkům najde tak, takzvaný sponzor nebo pantron z řad občanů. A to na mě udělalo velký dojem, to by mohl být dobrý příklad pro Evropskou unii. A já jsem přesvědčen, že bychom tedy měli eh, z toho odvodit určité závěry a poučení. A to v souvislosti s tím, o čem už hovořil pan Diaz Demera. Děkuji. Já doufám, že já tady věřím, že některé ty integrační procesy byly skutečně zajímavé a přinesly přidanou hodnotu. Já chci tedy poděkovat panu Dias de Mera eh, opakovaně, protože mezi tím dorazili další kolegové, kteří to neslyšeli na začátku. A chci také poděkovat všem organizátorům této mise jménem našeho výboru. Děkuji ještě jednou. Diaz de Mera and other colleagues uh, who were on the delegation. Kolegové, nyní další bod programu, bod 11. Je mi potěšením, že se dostavil pan Giovanni Peterelli, eh, zástupce Evropského inspektora ochrany údajů. A ten představí tedy výroční zprávu za rok 2016. Rok 2016 byl rokem, kdy eh, v platnost vstoupilo nařízení GDPR i příslušná směrnice o ochraně soukromí eh, v oblasti policejního vyšetřování a postupu. A, to znam, a také byla uzavřena rámcová dohoda, která reguluje veškeré datové toky a která nabízí určitou ochranu soukromí. Letos také proběhla tedy konference na téma ochrana základních lidských práv v digitálním věku. Je to tedy velice důležitý rok, důležitý vývoj a my se těšíme na tu prezentaci pana Buterely a je mi potěšením vám dát slovo a potom se jistě ještě rozběhne zajímavá debata. Takže vítejte a máte slovo. Pane předsedo, vážení členové, Dobré ráno, děkuji vám za pozvání a za to, že mám možnost tady odprezentovat výroční zprávu. Dovolte mi nejprve zasadit eh, celou věc do kontextu našich aktivit v roce 2016. V posledních, eh, posledním roce jsme zažili hned několik politických zemětřesení v Evropské unii i po celém světě. A ještě tedy eh, čekáme na to, zda tento disruptivní trend bude pokračovat nebo ne. V roce 2016 jsme také položili základ něčemu, co je dost solidní na to, aby odolalo politickým přeháňkám. Ať už jde tedy o nařízení GDPR nebo o příslušnou směrnici pro zachování, o zachování soukromí pro policejní e, složky a donucovací orgány. Tím jsme tedy ochránili základní lidská práva v digitálním věku a tento úspěch se dostavil díky e, neúnavné práci především tohoto výboru během čtyřech let velice obtížných jednání a navzdory externím tlakům. EDPS loni jako regulátor zpracoval víc stížností než za kterékoliv předchozí roky od té doby, co byl tento úrad, úřad založen. To nemusíme nutně e, interpretovat za, jako kritiku toho, jak e, evropské instituce zacházejí s osobními daty. Je to spíše takový příznak obecného trendu, kdy jednotlivci si stále více a lépe uvědomují a zároveň také mají stále větší obavy, že je důležité, aby byla respektována jejich digitální identita. Ochrana dat je tedy často interpretována jako věc technická a, a legalistická, ale ve skutečnosti eh, je to věc každodenního života. Každý den se vlastně jednotlivci musí obávat nebo se možná zlobí, když zjistí, co se stalo s jejich osobními daty. A založení tedy eh, institucí, které chrání práva jednotlivce proti eh, zájmům nadnárodních korporací a vlád je velmi důležité. Ovšem nelze tedy interpretovat tuto povinnost špatně. Někdy eh, například tedy ta ochrana osobních eh, dat eh, je, jde na úkor prosazování veřejných zájmů. Já to ukážu na příklad, některých příkladech z loňského roku. Rada pro rovné příležitosti a její sekretariát se snaží propagovat myšlenku toho, jak obtížné je pracovat, jste-li osoba s postižením. A zveřejňuje také příklady konkrétních jednotlivců a jejich podmínek. Takováto informace je však možné použít pouze, pokud jednotlivec, o který jde, dal informovaný souhlas. A my jsme tedy spolupracovali s radou, abychom tedy správně naformulovali otázky, které klademe těchto jednotlivcům, aby ti to mohli skutečně dát informovaný souhlas. A tento projekt v podstatě tedy ukazuje i na takovou změnu přístupu z, k zodpovědnosti jednotlivce ze strany institucí. A je to něco, co jsme vlastně museli prosazovat i mezi našimi vlastními zaměstnanci. Museli jsme je v tom vyškolit, než jsme to začali chtít po pracovnících ostatních institucí. Já jsem například přímo tedy pracoval se zaměstnanci sekretariátu Rady, Evropského soudního dvora, Evropské banky, generálního sekretariátu tohoto parlamentu. A tím jsme vlastně plnili ten náš úkol vybavit vás proto, abyste byli schopni přeskoumat legislativu daleko efektivněji a daleko efektivněji také přeskoumat zodpovědnost komise. Například jsme tedy eh, také použili nástroj eh, teoretické nezbytnosti, což je eh, reakce na Eh, iniciativu tohoto výboru z posledních let a my tedy eh, jsme v tomto ohledu vypracovali hlavní pokyny toho proporcionálního principu za předpokladu, že je dotržena veškerá příslušná legislativa. Také jsme museli eh, někdy být nepříjemní na vás jako na kolegislátora. Například pokud jde o směrnici, navrhovanou směrnici o digitálním obsahu. Tady jsme si sice uvědomovali, že tento návrh je motivován dobrými úmysly, ale museli jsme zároveň upozornit také na nežádoucí vedlejší účinky, které eh, souvisí s potenciálním prodejem osobních dat v rámci výměny služeb. A vzhledem k rozhodnutím, které přijal tento parlament, se naše pole působnosti významně rozšířilo a tento týden začneme také s dozorem nad Europolem, pokud jde o to, jak tento zpracovává osobní data. A e, to je samozřejmě tedy věc velmi ožehavá, protože se týká aktivit přímo a důstojníků v terénu, kteří řeší konkrétní situace a schromažďují osobní data. Budeme také přeskoumávat fungování některých databází, například SIS, a připravíme pro komisu zprávu o vzájemné interoperabilitě těchto informačních systémů a databází. Ta bude představena na konci května. Minulý rok jsme také pracovali na eh, tom, abychom rozpracovali dlouhodobé strategie eh, ochrany osobních údajů. Za prvé tady jde o etický přístup k otázkám, které vyvstávají díky používání umělé inteligence. E, například minulý rok jsme jmenovali e, etickou poradní skupinu, která se tedy skládá z, ze zástupců nejrůznějších profesí. A také pořádáme workshop, kde vlastně se snažíme um, takhle zjistit, um, jaké jsou nejlepší etické postupy v této oblasti. E, kromě toho, tento rok nás e, čeká, čekají také zajímavé informace od odborníků, které se budou věnovat otázkám soukromí, takzvaně by design and by default. Potom máme zprávu o velkých datech, kterou připravila paní eh, Gomez z tohoto výboru. Mm, soukromí spotřebitelů a eh, orgány v oblasti eh, antitrustové také budou potřebovat nějaká vodítka pro to, jak tedy nakládat se situací, kdy dojde k nějakým neférovým postupům nebo praktikám online. Evropská unie má být na co hrdá v oblasti eh, ochrany soukromí a ochrany údajů. Eh, ovšem zákony v této oblasti se šíří v, mm, po celém světě. Už eh, celá řada zemí má takovéto zákony. Ale Většina z nich jsou právě inspirovány. Většina těchto nových zákonů po celém světě se inspiruje eh, tím, co, s čím přechází Evropská unie. A zatím, řekněme, nám chybí nějaký konsensus abychom tedy propojili všechny jurisdikce eh, ochrany osobních údajů. Jde tedy také o hledání konsenzu mezi dvěma obchodními partnery. Eh, byl jsem před dvěma týdny ve eh, Washingtonu a Evropská unie stále čeká na nějaké jasné signály ochoty k takovémuto konsenzu. Tady jde tedy o eh, ochranu osobních údajů, ale nejenom třeba o přenosy dat mimo Evropskou unii. A eh, v budoucnosti jistě přispějeme také eh, rozpracování té ochrany soukromí, které říkáme Privacy Shield. Další oblast, které se musíme věnovat, eh, jsou eh, moderní pravidla, která musí pratit pro orgány Evropské unie. Eh, často tady vlastně opravdu zpracováváme velmi citlivé údaje, takže i zde je potřebná reforma. Jak jsem říkal včera na tomto výboru, stínovým zpravodajům a zpravodaji, je velmi důležité, že Evropská unie sama na sebe chce uplatňovat všechna pra- pravidla, která eh, tedy zákonodárce stanovují i pro ostatní. Takže tady není eh, nějaké mimořádné eh, zacházení s evropskými institucemi. Musíme se podřídit stejným zákonům jako ostatní. Přijmeme ta, tato aktualizovaná pravidla včas, tak aby to bylo plně platné 25. Eh, května příští rok, kdy tedy vstoupí v platnost i ta směrnice o ochraně, o ochraně údajů GDPR. Tedy, pardon, je to nařízení. Potom máme otázku i privacy. Eh, taky nové nařízení, eh, vyjednává se o tom, a možná je to ještě důležitější než GDPR protože rozlišení mezi osobními údaji a údaji neosobními metadaty eh, se, se stále eh, více komplikuje. Eh, protože dneska se dá úplně identifikovat jednotlivec, i když využívá anonymizované údaje. Takže tady jsou prostě stroje, které budou hrát obrovskou roli. A musíme zajistit důvěrnost komunikace, tak aby příští generace měly větší důvěru, aby důvěřovali prostoru, ve kterém tedy spolu můžou komunikovat. závěrečná poznámka, co uděláme. Vy jste odvedli svou práci a teď jste předali štafetu regulátorovi. Orgány, které se zaměřují na ochranu, eh, osobní, na ochranu údajů, včetně EDPS, eh, mají celou škálu povinností poskytování eh, vodítek, sankcí, poradenství a tak dále. Pokud zajdeme i trošku dále v té analogii, můžeme říct, že to je, že zodpovědnost je úplnou páteří, která všechny tyhle ty jednotlivé role propojuje dohromady. Takže je opravdu důležité, abychom mě byli také proaktivní, abychom zajistili, že schoda z pravidly bude jednoduchá, a samozřejmě musíme jednat plně v mezích zákona. Děkuji předsedovi tohoto parlamentu a také generálnímu tajemníkovi za aktivní podporu a vizi, že nám umožní příští rok organizovat zde eh, setkání eh, zaměřené na ochranu osobních údajů a na soukromí. V podstatě můžeme říct, že to je úplně takové, že jsou také olympijské hry v oblasti ochrany osobních údajů. A zde Evropská unie potom bude moci prokázat eh, závazky, které přijala v této oblasti. Eh, bude to tedy probíhat během parlamentního zasedání ve Štrasburku, abychom eh, nikterak nenarušovali fungování práce tohoto parlamentu. Ale my mm, vás také zveme, abyste se podíleli na této mm, akci. Před dvěma a půl lety, pane předsedo, jste nám dali mandát, abychom předložili globální a praktickou vizi, která by také na nejvyšší úrovni vytvořila skvělé vztahy v, mezi jednotlivými institucemi i na celém světě. Teď jsme ve druhé části toho mandátu. Chceme ovlivnit přepracování našich institucí, aby, to bylo, aby byly plně připraveny na tyto úkoly snažíme se zajistit, eh, že opravdu máme správné lidi na správném místě. Jde nám tady o to taky, abychom monitorovali technologii a abychom eh, poskytovali také eh, kvalitní podklady Radě pro ochranu údajů v Evropské unii. Takže mnohokrát vám děkuji za veškeré vaše nasazení za poslední léta. Děkuji vám za pozornost dnes a těším se na naši diskusi. And thank you uh, for, from this committee for your work, Mr. Vitarelli, and thank you for the presentation of the 2016. Děkuji. Uh, a nyní uh, jako první se vyjádří pan Bony, prosím. Děkuji. Děkuji za vaši prezentaci a eh, je to vždy velmi užitečné. Eh, co se týče ochrany soukromí a zvyšování povědomí o tom, jak hodnotíte situaci v eh, Evropě po naší práci na GDPR? obě strany, společnosti, biznis a také uživatelé, jsou si vědomi pravidel týkajících se ochrany soukromí? A co musíme udělat pro to, aby v budoucnosti to bylo ještě viditelnější? Jak hodnotíte implementační proces, tedy eh, přijímání GDPR? Některé země už pokročily v implementaci poměrně daleko, jiné země mají velké problémy v této oblasti. Takže jak můžeme členským zemím pomoci, aby toho 25. května příštího roku opravdu mohli začít plně naplňovat eh, GDPR? tak je dobré, že máme eh, roli inspektora eh, pro eh, kontrolu údajů. Tak je velmi dobré, že máme roli inspektora u Europolu a můžete ještě říci více k jejich spolupráci. je dobré mít dobrou kombinaci eh, bezpečnostních otázek, ale i ochrany soukromí. A poslední otázka eh, se zaměřuje na etickou, etický rozměr ochrany osobních údajů. Zmínil jste, že budeme mít etické poradní skupiny, které budou pracovat na řadě témat. Ono je to důležité v eh, dobách robotizace, umělé inteligence. A takže mě zajímá, jaké další kroky zvažujete a co chcete taky předložit eh, na veřejnosti. Děkuji. Děkuji. Také já bych vám chtěl poděkovat za tuto zprávu a za vaši práci. Souhlasím s panem Boním v tom, že ta práce, vaše práce je pro nás velice důležitá v těchto obtížných časech. A já mám ještě dvě otázky. Jedna se týká vaší nové úlohy na půdě Europolu a debaty k lepší vzájemné interoperabilitě systémů v oblasti systému, které používají eh, donucovací složky. V tomto ohledu tedy se nás komise ptala, jak by interoperabilita v tomto sektoru mohla zafungovat. A já bych rád od vás slyšel, jak si představujete ten nejlepší možný scénář. jak tedy by měly technicky fungovat ty data, vzájemně pro tebe propojené databáze a jak potom tedy na ně aplikovat legislativu o ochraně dat. Je rozumnější regulovat pouze přístup k těm databázím nebo eh, tedy zavést nová pravidla pro jejich užívání za určitých okolností zvláště z pohledu té praktické práce Europolu, jsou některá pravidla už teď tak trochu obcházena. A jak zajistíte, že ve chvíli, kdy eh, propojíte všechny databáze, nedojde vlastně k dalšímu narušování těch základních principů. A já také e, vím, že se účastníte práce pracovní skupiny 29 a také jste založili novou komisi pro ochranu dat, která je velmi důležitá pro nás, pro všechny hráče na tomto poli a zvláště z pohledu tedy nového nařízení GDPR. Pokud jde o přípravy, nejenom ze strany sekretariátu, ale také pokud jde o hlavní pokyny, které by měly začít platit v této oblasti, jak vidíte eh, časové výhledy. Začne tato komise pracovat eh, za předpokladu, že tedy bude vybavena všemi potřebnými předpoklady a hlavními pokyny nejpozději v květnu příštího roku. Můžeme my jako parlament něčím přispět? Děkuji. Děkuji. Nathalie. Merci, président. Euh, merci de, de, de la présentation. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat za tuto prezentaci. Mám dvě stručné otázky. Když se podívám na některé připomínky mých kolegů, ráda bych slyšela konkrétnější odpověď na to, jak bude vypadat revize toho ochranného štítu, tého Privacy Shield. A jak tedy bude do, celých, do všech těch rozhodovacích a řídících mechanismů konkrétně zapojena práce té, toho, té nové komise pro ochranu osobních dat. A co řeknete Eh, malým a středním podnikům, které jsou znepokojeny tímto vývojem. Jaký dopad to bude mít na ně? A jak jim můžeme z vašeho pohledu nejlépe pomoci? Navážu na to, co říkal můj kolega hlavním pokynům, to je velmi důležité. A druhá rychlá otázka, ta je asi méně přímá, týká se práv dětí. My jako frakce se snažíme ze všech sil chránit práva dětí a já bych ráda věděla, jestli máte nějakou představu o tom, jak tedy zvyšovat povědomí o, jak propagovat myšlenku ochrany dat, tak aby se děti naučily chránit svá vlastní osobní data, ta nebyla k dispozici plošně na všech sítích. Děkuji. Ještě nějaký kolega má otázky? Máme čas ještě na druhé kolečko. Takže se prosím nebojte hlásit znovu. Děkuji. Pane Bony, já plně sdílím vaše připomínky, pokud jde o zvyšování povědomí, pokud jde o propagaci nám se to moc nedaří. Když se podíváme na nejnovější výsledky průzkumu Eurobarometru, vidíme, že důležité změny, které přineslo nařízení GDPR v tom smyslu, že posílilo práva jednotlivce, že tedy tento nový vývoj naši občané příliš nevnímají a není jim to jasné. Proto se snažíme spolupracovat s kolegy z komise a dalšími aktéry na půdě této pracovní skupiny, abychom byli více iniciativní, abychom zahájili kampaň. na toto téma a k tomu by mělo dojít ještě předtím, než nařízení GDPR skutečně začne platit. A nyní tedy můj úřad má jakožto nový úkol právě tuto propagaci. A já opravdu doufám, že se nám podaří více věnovat této záležitosti. Na jaře proběhla na Kypru schůzka eh, inspektorů dat za Evropskou unii i ostatní evropské státky, a státy a my jsme tedy eh, velice pozorně naslouchali tomu, co tam bylo řečeno a chtěli bychom více synchronizovat naše aktivity a eh, snažit se tedy eh, vlastně řešit situaci i toho, že vznikají nové komunikační sítě a nové komunikační způsoby a kanály. Ale i tedy způsob, jakým hovoříme, by se měl měnit. Já už 20 let působím v této oblasti v našem úřadě jsou právníci, odborníci na informační technologie a tak dále. Nicméně je třeba si uvědomit, že ochrana osobních údajů je v podstatě takové veřejné téma a je třeba ho představit způsobem, který je stravitelný a zároveň tedy e, držet krok s dynamikou vývoje a vlastně neustále informovat e, veřejnost o jejich právech. Pokud jde o práci komise, tady tedy přípravné práce běží dobře, ale ještě máme před sebou hodně. A tady tedy panu Albrechtovi bych rád chtěl říct, že vlastně vidím vliv toho, co jsme tu, se tu snažili prosadit i na tom, že tedy těch, eh, z těch celkově 40 eh, že sedmi pozměňovacích návrzů, které chtěly upravovat tuto problematiku formou prováděcích nebo delegovaných aktů, jich v této formě zbylo jen 25 a zbytek tedy eh, je přeorientována na takzvané hlavní pokyny. Jak víte, GDPR um- umožňuje také individuální konzultace s relevantními zainteresovanými skupinami a to je pro mě velice důležité. Dívám se však skepticky na vývoj na úrovni členských států. Vidím tady určitou fragmentaci. Jsou země, které se do procesu připojily velmi pozdě. Jiné členské státy usnuly na Vavřínek, jsou přesvědčeny, že stačí interpretace a nic víc. Já nejsem zrovna velký fanoušek doprovodných opatřeních. Tady je možné udělat velké chyby. Například jedna země začala Eh, vypracovávat legislativu, která by umožnila implementovat nařízení, což je naprosto chybný přístup. A já tady chci navrhnout, aby parlament, konkrétně tento výbor, eh, pozorněji sledoval vývoj na úrovni členských států. Vy k tomu máte k dispozici vynikající nástroj, který navazuje na ustanovení smlouvy a umožňuje úzký kontakt s národními parlamenty. My jsme před pár lety na toto téma uspořádali velice zajímavý seminář na půdě parlament, vašeho parlamentu pro eh, poslance národních parlamentů a já vám doporučuji, abyste vlastně pokračovali podobným směrem. Pokud je o Europol, my jsme zorganizovali první setkání Eh, s Europolem na toto téma v roce 2014. A od té doby se scházíme pravidelně, nabili jsme rozsáhlé vědomosti, pokud jde o konkrétní potřeby a expertní znalosti Europolu. A odborníci a do, z Europolu se zúčastnili i tedy formulace manuálu správných postupů. A nevidíme tedy žádný problém se synchronizací našich pravomocí a mandátů. Ani s tím, že Evropský kontrolor bude dozírat i nad Europolem. ale eh, samozřejmě pak ještě všechny tyto aktivity musíme synchronizovat s našimi národními kolegy. Evropský inspektor dozírá nejenom na Europol, ale také na a, eh, příslušné celní orgány a souladu s nařízením 45 2001, které je takovým základem pro naše aktivity, chceme být ambicioznější za podpory komise a přispět k rapidní harmonizaci toho, jak jsou datové systémy zpravovány z pohledu ochrany dat. Protože tedy ta ustanovení té směrnice Eh, pro pracovníky policejních služeb a donucovacích orgánů. Eh, vlastně předpokládá, že z úřadu Evropského inspektora dat bude takové gravitační centrum, které bude dohlížet na tu tripartitní situaci v tuto chvíli. Potom máme tu etickou eh, poradní skupinu, která hm, také předloží svou první eh, hm, průběžnou zprávu, která bude předložena eh, veřejné konzultaci. Minulý rok jsme měli takový workshop s právníky. 18. května budeme mít zase další workshop s epidemiologi, genetiky, vědci, v podstatě všemi ostatními než právníky budeme mít tedy opravdu velmi vážené odborníky a potom předložíme veřejné konzultaci ten jejich předběžný mm, návrh zprávy. A potom nás čeká ještě druhé kolo veřejných konzultací předtím, než předložíme závěrečnou zprávu což bude v podstatě takový podkladový dokument pro tu mezinárodní konferenci na světě se věnuje eh, opravdu hodně pozornosti té otázce etického rozměru. Stále více se už blížíme koncenzu v této oblasti. Eh, potřebujeme řešení, které není jenom technologicky eh, realizovatelné, ale i eticky udržitelné. Mm. Takže je potřeba stanovit si, které etické principy potřebujeme, kdo může stanovovat různé typy pravidel. No Také se musíme zamýšlet nad eh, vymáháním eh, tohoto práva. A ta konference se tedy potom bude zamýšlet nad všemi těmito otázkami. Europol naše nová role týkající se interoperability. Tady cituji latinu, žijeme v galaxii nejrůznějších databází, založených na eh, nejrůznějších sekundárních legislativách na základě různých smluv. A Teď už opravdu nastal čas pro to, abychom k tomu přistoupili ambiciozněji. Mm, existuje také určité riziko duplikací snah o ochranu osobních údajů. Když se třeba podíváte na EU ETIAS, tak tam vidíte, že i zde je riziko duplikování. Pak máme přístup ze strany policie a kolegů v soudnictví. Opravdu tahle ta dostupnost těch údajů je komplikovaná, takže samozřejmě je potřeba vymezit si jasně dostupnost, přístupnost těchto údajů a nejlepší asi bude, když se tedy zaměříme na jedné straně tedy orgány činné v eh, trestním řízením a ty ostatní na straně druhé. Kromě toho máme otázku také primárních a sekundárních účelů. Předpokládáme, že komise k tomu zítra předloží zprávu, která vychází z osmi měsíců práce my jsme byli přizváni, abychom mm, se přidali k této skupině, abychom vydali prohlášení a v tom prohlášení v podstatě říkáme, že ochrana údajů není nekompatibilní s harmonizací. Otázka je, co můžeme udělat, co se týče správního přístupu a co zase může udělat legislativa. tuto chvíli ty stávající vymezení prostě neumožňují dosáhnout všech cílů. Jasné vymezení tedy je potřeba respektovat. Ale určitě můžeme dosáhnout zjednodušení a harmonizace. Potom ještě k těm vodítkům a k té pracovní skupině 21. Určitě IDPB e bude připraveno ten den. 24. května příštího roku už máme připraveny místnosti, kde budou probíhat zasedání. Eh, máme připraveny všechny potřebné dokumenty, stanovy a podobně, které budou tedy potřeba podepsat. Je potřeba tedy si jasně stanovit, mm, jak eh, sloužit dalším kolegům a také samozřejmě říct kolegům na druhém straně, že je potřeba, aby eh, se zodpovídali pouze novému šéfovi e DPB. Protože zde už eh, budou mít tedy jasnou právní strukturu a bude zde tedy jasná eh, zodpovědnost, eh, tedy vůči, kdo eh, komu podléhá. Je to těžká práce, ale spolupráce s kolegy je povzbudivá. K těm vodítkům. Ta pracovní skupina 29 přijme řadu dokumentů, Některé z nich jsou velmi komplikované, co se týče například těch administrativních zjištění. Musíme zvážit, že teď máme ten princip zodpovědnosti Takže nemůžeme úplně dělat, eh, jak si řekněme, úkoly za toho inspektora na ochranu osobních údajů. Jsou lidé, kteří vyžadovali, aby GDPR nebylo dostatečně preskriptivní. Nyní zase chtějí velmi preskriptivní vodítka, takže je potřeba eh, nalézt rovnováhu a identifikovat řádný proces. Ještě k té eh, ochraně soukromí, Privacy Shield a eh, dětech. my jako IDPS e a další orgány na ochranu eh, údajů nejsme plně spokojeni s těmi pojistkami, které jsou zde nastaveny, ale respektujeme to rozhodnutí a budeme jej implementovat. Hlavní problém se zřejmě stále týká oblasti dohledu spíše než té oblasti komerční. Myslíme si, že některé ty problémy by se daly řešit řádnou implementací a efektivní implementací. Zatím to bylo spíše u ledu, protože to nebylo dobře implementováno. z důvodů tedy dozoru a nyní je potřeba, aby to bylo implementováno. V USA jsme řekli kolegům ve Washingtonu, že potřebujeme signály o fungování Federální obchodní komise. Potřebujeme získávat informace o budoucích trendech i ve vízové oblasti. Pokud tento strategický partner i nadále chce získávat data na základě příslušného rozhodnutí, tak ta implementace musí být efektivní. Chápeme, že došlo k velkým změnám v americké administrativě, takže vždycky se čeká na jmenování eh, vysoce postavených úředníků. A já doufám, že to nespomalí proces společné revize, společného přeskumu. DPA přispívá EDPS přispívá tedy k práci Evropské delegace, my jsme připraveni na tuto práci. Ještě bych řekl, že ten Privacy Shield je nástroj, který je, se obrací na minulost, nikoli ne nikoli na budoucnost. Tady se zabývají hlavně tedy transfery dat, ale GDPR už platí i pro eh, stanovování profilů lidí a podobně, takže tady tohle to je eh, tedy Privacy Shield je do, dobrou investicí, ale z dlouhodobého pohledu by určitě měl být nahrazen něčím, eh, lepším v oblasti interoperability nejrůznějších právních systémů. A ohledně dětí, jedna věc se týká povědomí. Pak máme monitorování rozhodnutí ze strany členských zemí příslušných otázek týkajících se ověřování věku, který je považován za hranici pro ochranu. Já opravdu doufám, že členské státy tedy budou stejným směrem jako eh, i komise. Pracovní skupina 29 se zaměří na identifikování konkrétní nějaké eh, kampaně a také iniciativ pro zvyšování povědomí. Aby si lidi uvědomovali, jaké dopady to má, když eh, sdílíte informace, necháváte eh, tedy stopy, které mohou být riskantní. Děkuji. Máme chvilku na krátké vstupy. Člán, Skupina pro článek 29 byla svolána kvůli tomu, že směrnice by měla být nahrazena nařízením, které ještě nevstoupilo v platnost, ale to byl ten plán. Takže se chci zeptat, zda tam je skutečně nějaký cíl nebo ustanovení, kterým by se změnil název té pracovní skupiny pro článek 29. Pan Becker, prosím, nyní. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já mám jenom jednu otázku. Jakou úlohu hraje takzvaná pseudoanonymizace v návaznosti na anonymizaci? Děkuji. Anyone else before? Ještě někdo další se hlásí o slovo? My to chápeme tak, že Lidi příliš nezajímají zkratky a názvy. Podstatou je, jak eh, síť eh, funguje. Samozřejmě tato pracovní skupina pro článek 29 za několik málo měsíců přestane fungovat. Pokud vám vadí její název, nemá smysl ho měnit, protože skutečně eh, bude tato skupina zrušena. My jsme provedli analýzu shodností mezi EDP PS e, e, a e, EDPB a snažíme se děli, držet tyto věci oddělené. Pokud jde o další otázku, tak GDPR, toto nařízení GDPR teď, myslím, vysílá velice dobré signály, které nám umožní jako správcům zjednodušovat zjednodušit si život a soustředovat se na identifikovatelné údaje, ty, které povedou k identifikaci jednotlivců a kde je právní stanovisko nařízení tedy uplatnitelné. Já myslím, že můžeme tedy v praxi dobře uplatňovat právní pojistky, které nám nařízení nabízí. Zkušenosti naznačují, z praxe zkušenosti naznačují, eh, že pseudonymizace už není trendem do budoucna. Teď eh, je technologickým trendem eh, to, aby byli jednotlivci reálně identifikovatelní. Kdybych to měl vzít žertem, tak bych vlastně řekl, že očekávám že za 10-15 let maximálně koncepce osobních údajů vlastně úplně zmizí, protože technologie, které se týkají profilace a velkých eh, dat, nám umožní reálnou identifikaci osob i na základě anonymních eh, údajů. Takže si cením úsilí legislativy posílit ochranu, ale pokud jde o technické analýzy a kontrolu zprávců nad pseudonymizací, tak k tomu máme síť IPEN, tam jsou zahrnuti ne právníci, ale výzkumníci. A jde nám o to, abychom více investovali do aplikací, které standardně chrání soukromí a zajímáme se o to, jak reálně data pseudonymizovat. Jakmile budou data k dispozici, tak je zveřejníme. Toto je tedy velice zajímavá oblast, pro investice jak z hlediska správců, tak orgánů na ochranu údajů. No Pokud už se nikdo další nehlásí, tak to uzavřeme, ale ještě bych měl eh, zmínit, že zpráva o interoperabilitě bude předložena výboru eh, komisařem Kingem 29. května a ukazuje to, kolik našich eh, právních dokumentů a legislativních složek vyžaduje i odborný názor na ochranu údajů. Všímáme si toho, že i vy jste zmínil ve své prezentaci několik klíčových dat kdy budeme muset být v kontaktu s vámi jako s EDPS. Takže vám děkuji, pane Botyrili, a děkuji také kolegům za jejich reakce. Teď už se, kolegové, dostaneme dále. Na programu jednání postoupíme ke zprávě komise o hrozbách terorismu. Vyslechneme si prezentaci studie kterou zpracovala sekce Evropského parlamentu pro občanská práva a ústavní záležitosti na žádost našeho výboru. A cílem je identifikovat tendence v boji proti terorismu a soustředíme se na sedm konkrétních témat a sedm zemí. My jsme si vyžádali tuto studii proto, abychom dokázali posoudit současnou politickou architekturu Evropské unie pro boj s terorismem a e, zajímají nás zatím zejména nedostatky, překryvy, e, spolupráce mezi agenturami, výměna údajů, vnější bezpečnost na hranicích, šíření zbraní, výbušnin, podpora a finanční podpora teroristických aktivit a tak dále. Budeme hovořit také o prevenci radikalismu, takže e, budeme se věnovat budoucím vývojům této oblasti. Máme tady dva odborníky, jednak paní Bibi van Ginkelovou a pana Vima Bensinka z PVC. Takže oba dva vás tady vítám a poprosím vás, abyste představili hlavní zjištění své studie a pokud se dokážete vejít každý do sedmi minut, tak to bude vynikající. A pokud to vlastně ještě pojmete dohromady a podělíte se o ten čas, tak to bude o to lepší, protože nám zbyde více času na diskuzi. Well, thank you very much, Mr. Chairman. And... Děkuji, pane předsedo, děkuji za možnost prezentovat naši studii tady ve výboru LIBE. Po teroristických eh, útocích, eh, které proběhly například v Londýně a eh, Stockholmu, tak samozřejmě lidé volají po konkrétních krocích, ale někdy jsou to jenom opatření pro to, aby se nějaká opatření přijala ale podle smluv tady mají relevantní aktéři skutečně své odpovědnosti pro zajištění bezpečnosti a mohou také navrhovat nové politiky, které jsou adekvátní, koherentní a legitimní z dlouhodobého hlediska. A právě eh, z tohoto hlediska jsme přistoupili ke zpracování studie a posouzení současné politické architektury Evropské unie v oblasti boje s terorismem. Zejména jsme se věnovali nedostatkům, mezerám, překryvům v současných politických jednotkách a v jednotlivých oblastech a zaměřovali jsme se i na mezinárodní spolupráci, spolupráci mezi agenturami, ochranu vnějších hranic, výměnu údajů, e, dostupnost zbraní a výbušnin a omezení financování teroristických činností. Nezapomněli jsme také na eh, kriminalizaci teroristického chování a prevenci radikalizace. Tato studie se věnuje také efektivitě implementace politik v jednotlivých členských státech a také legitimitě a soudržnosti stávajících politik. Ehm, Mezinárodní eh, centrum pro eh, boj s terorismem a PVC eh, se zaměřili na teroristická opatření v sedmi oblastech a zvolili jsme si k tomu sedm členských států. Tam, kde to bylo možné, tak studie identifikovala dobré postupy v různých politických oblastech v jednotlivých členských státech pro formování budoucích politik. Tato studie eh, se stanovuje politické možnosti pro budoucí eh, směřování evropského boje s terorismem a eh, soustředíme se tedy na budoucí hrozby, na budoucí vývoj a na sformulování funkčních politických řešeních. S paní Bibi van Hinkl předložíme dnes naše zjištění a příklady, kterými naše zjištění doložíme a sformulovali jsme na závěr také určitá doporučení. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, děkuji za příležitost dnes před vámi vystoupit. Důvod, proč existují politiky pro eh, boj s terorismem, je samozřejmě eh, zjevný. Teď eh, se všichni snažíme, aby to byly politiky efektivní. A je logické, že po každém teroristickém útoku se znovu a znovu říkáme, zda jsme eh, postupovali v našich politikách správně, zda jsme je správně implementovali, nebo zda nepotřebujeme provést nějakou změnu. Z různých důvodů tedy a z různých příkladů můžeme dospět eh, k závěrům ohledně útoku, ke kterým došlo. Tady vidíte obrázky z Švédska a Zkrátka současné zkušenosti nás vedou k otázkám, zda současné politiky byly dostatečné eh, pro eh, to, aby se podařilo takovým útokům eh, předejít. Zde vidíte, že mm, útočil samostatný osamělý útočník, žadatel o azyl, ale mohl to být i člověk, který předtím páchal drobnou trestnou činnost. Ehm, nemusel to být nutně člověk, ale mohl to být člověk, který by byl součástí větší sítě, která intenzivně komunikovala a který eh, velice dlouho dopředu podobný útok eh, plánoval za eh, užití nejrůznějších prostředků, obstarával si proto zbraně ale tento člověk eh, nakonec eh, zvolil možnost eh, ukrást nákladní automobil a najet s ním do, do davu lidí. To je v podstatě současná situace, kdy dochází k ozbrojování v běžném životě a s tím souvisejí určité hrozby a ptáme se, co s tím můžeme udělat. Samozřejmě, že odpověď na podobné útoky není větší kontrola v logistickém řetězci nebo ve finančních tocích. Spíše třeba usilovat o prevenci v oblasti radikalizace a možná také investovat více do signalizace a rozpoznávání určitého včasného varování. Další věc která může být dosti zajímavá a může být poučením, které bychom mohli implementovat do budoucna, je, že bychom měli více předjímat. Podívejme se na další slide, děkuji. Tady je třeba si uvědomit, co pomůže v takových případech. Je lepší eh, být si vědom současného vývoje, trendů a tendencí. Podívejme se teď na vzrůst útoků osamělých eh, vlků. Dlouhodobé analýzy, které nám naznačují vývoj eh, tendencí, pokrývají posledních pět let eh, a vidíme, že došlo za toto období k velkému nárůstu podobných útoků. To je pro nás důležitá informace, která znamená, že Bezpečnostní a spravodajské služby by měly uspůsobit eh, získávání informací tomuto eh, jevu a tím být schopni v dřívějších fázích těmto útokům předcházet. Na tomto grafu vidíte analýzu tendencí, která ukazuje situace za poslední roky a naznačuje diverzifikaci zbraní, které byly použity a cíle, které byly zasaženy, což opět komplikuje práci s pravodajským a bezpečnostním složkám, protože se mnohem obtížněji předpovídá, kdy dojde eh, a jakým způsobem by mohlo dojít eh, k útoku. To je velice důležité, ovšem eh, vzít v potaz eh, a přestože nemáme křišťálovou kouli, tak eh, se snažit maximálně pokusit útokům předcházet. Zde nastínujeme některé mm, občas opomíjené záležitosti a zmiňujeme v naší zprávě. My si totiž myslíme, že je důležité investovat do dlouhodobých analýz hroze, lépe se tak na ně připravit a mít tak možnost eh, veřejně a rychle si podobné analýzy hrozeb sdílet, abychom byli aktuálně informováni. Nestačí jednoleté zprávy, které Europol vydává jednou za rok. Či zprávy, které eh, řeší eh, dřívější události. Když eh, sloučíme všechny zdroje informací a dáme veřejně k dispozici, tak aby to bylo reálně funkční a proveditelné, tak bychom mohli zlepšit soudržnost mezi jednotlivými aktéry, kteří jsou zapojeni. Na tomto grafu vidíte, význam sdílení informací, když eh, posoudíme všechny politiky pro boj s terorismem v EU, tak celkově můžeme říci, že se hodně řídí jednotlivými krizemi, ke kterým došlo. Tady vidíte přehled politika opatření, která byla mm, přijata, strategií, které byly implementovány, včetně akčních plánů a tak dále. A vidíte, že pokaždé, když dojde k teroristickému útoku, tak dojde k obrovskému nárůstu v objemu nových politik, strategií a iniciativ e, a můžeme se ptát, zda k tomu došlo na základě skutečně hloubkových analýz a nebo zda to byly pouze e, rychlé reakce na okamžitou příležitost, která se nabídla a umožnila prosadit e, určitá opatření, aniž by byly dostatečně posouzeny potřeby pro takovou akci a její dopady či efektivita. Takže na dalším slajdu vidíte podobný přehled, to jsme vybrali jenom několik málo záležitostí. Omlouvám se, že je to tak drobný graf, který se špatně luští, ale vybrali jsme tam veškeré kroky, které podniká Evropská unie. A Přesto se zdá, že zde něco chybí. Je to konzistentnost a koherence, soudržnost. Za okamžik to ještě kolega okomentuje a doloží to konkrétními zjištěními v oblasti pohraničních kontrol. Já musím říct, že na evropské úrovni se toho podařilo docela dost, zvláště pokud jde o spolupráci při výměně dat a fungování databází. Možná také víte, že Europol založil Centrum pro boj s terorismem a tato skupina CTG byla ještě posílena a otevřela platformu, která umožňuje výměnu informací mezi bezpečnostními složkami členských států. Dalším důležitým aspektem je kontrola hranic Evropské unie i v rámci šengenského prostoru ale samozřejmě tato opatření významně přispívají k lepší bezpečnosti v Evropské unii a bez existence Evropské unie by rozhodně nebyla tak efektivní. Ovšem, ne všechna evropská opatření zaměřená na boj s terorismem skutečně mají přidanou hodnotu, ačkoliv se to tvrdí. Například, když se podíváme na kontrolu hranic, většina opatření na posílení bezpečnosti vnějších hranic nebyla určena přímo na boj proti terorismu. A boj s terorismem není ani hlavním cílem těchto opatření. Nicméně v celé řadě případů teroristické útoky či teroristick, hrozba teroristického útoku si vyžádala nasaz, nasazení těchto opatření ve snaze chránit vnější hranici Evropské unie. Například systém Smart Borders pro boj s terorismem jeho přidaná hodnota je omezená, když se podíváte na vyhodnocení dopadu a omezený počet hodnocení, která jsou k dispozici, ale také tedy ti odborníci z praxe, které, kterých jsme se dotazovali, spochybňovali přidanou hodnotu tohoto opatření v boji s terorismem, čili nespochybňovali přidanou hodnotu tohoto systému jako takového, ale kladli si otázku, jestli skutečně řeší tento konkrétní problém. Další problematickou oblastí zůstává výměna informací. V září 2016 komise vydala závěry, které říkají, že spolehlivost bezpečnostních kontrol e, závisí nejenom na lepší spolupráci donucovacích a policejních složek, ale také našich spravodajských služeb. A rychlá a úspěšná výměna informací je zásadním předpokladem pro úspěšný boj proti terorismu, nicméně systémy eh, jsou stále fragmentované do určité míry a vznikají nebezpečné mezery. Existují totiž zásadní rozdíly mezi tím, jak fungují policejní složky a bezpečnostní síly a další agentury, které eh, bojují proti terorismu a existují také různé technické systémy. Nejenom mezi člens, porovnání mezi členskými státy, ale také uvnitř členských států. A to všechno stěžuje interoperabilitu. V grafu, který jste viděli na předchozí slajdu, jsme se snažili představit, co se může stát, jestliže relevantní informace v databázích členských států existují, ale jejich sdílení je narušené. Pokud pak nedojde ke sdílení relevantních dat eh, s členskými státy a v rámci Evropské unie, vznikají bezpečnostní mezery. A navzdory tomu, že existuje tedy ten strukturální základ pro výměnu informací, důležitým faktorem nebo dokonce zásadním faktorem pro efektivní spolupráci zůstává vzájemná důvěra konkrét, mezi konkrétními aktéry. My jsme se dotazovali expertů a praktiků a ti nám řekli, že tato důvěra ve většině případů chybí. Celá řada expertů eh, také poukazuje na neochotu sdílet bezpečnostní informace některé členské státy eh, se stěžují na to, že některé členské státy hromadí data a nezdílejí je, jiné zase a dávají data Europolu ochotně. A také tedy tito odborníci zdůrazňovali, že nechybí informace, ale přílišné sdílení dat eh, vlastně vede k přetížení systému. Tady je tedy důležité klást důraz na kvalitu dat. Všechna, všechny informace je třeba analyzovat, přičemž tedy eh, ještě chybí software, který by umožnil skutečně efektivní analýzu tzv. big data, tedy těch velkých datových souborů. Děkuji. Eh, příklad Eh, sdílení informací na hranicích a, eh, to z pohledu z větší efektivity boje proti terorismu poukazuje na to, že chybí strategická vize toho, jak by měla ta spolupráce vypadat. Nyní máme fragmentované politiky, které lze přirovnat k takovému rozkouskovanému pohledu, ale je třeba aby tady existoval jaksi jasný směr, aby e, existovala strategická vize. Protože v Evropské unii tedy existuje celá řada aktérů, kteří, který, kteří stanovují své vlastní politiky, nadále je implementují a vzájemně si konkurují a to rozhodně není užitečné. Takové, taková koncepční strategie nebo hlavní pokyny by také uh, umožnila sloučit tedy ty dlouhodobé cíle s krátkodobými potřebami, které jsou reakcí na, krátk na okamžité hrozby. A je tedy možné provádět nejenom tu dlouhodobou analýzu, ale také pravidelné vyhodnocování aktuálních hrozeb a krátkodobých potřeb. Mít tedy vlastně jednu osobu, která by eh, nabízela takové strategické vedení, by asi bylo velmi užitečné. A pak je tu ještě další doporučení, které najdete v naší zprávě. Celkem jich je tam 23, ale my jsme z nich zmínili jen několik. Jak už moji kolegové zmínili, existuje již tolik opatření, která jsou k dispozici a celá řada z nich je relevantních. Ovšem pořád tedy jsou tu určité mezery, na druhé straně také přesahy. A po každém útoku, což je asi přirozená lidská reakce, se objeví potřeba přijít s novými opatřeními, protože se zdá, že ta existující selhala. Celá řada praktiků nás však upozornila na to, že by bylo užitečnější zlepšit způsob, jakým jsou tato již existující opatření implementována. Když jsme se jich ptali, co potřebujete, oni říkali, my nepotřebujeme nic nového. Takže prosím, žádná další nová opatření, spíše zlepšené fungování toho, co již existuje. Je také důležité investovat do budování důvěry, na to upozornil kolega, nastavování nových platform, nastavování nových modelů sdílení informací a postupů, lepšího porozumění toho, eh, s jakým mandátem pracují různé členské státy. To vše by významně přispělo eh, ke vzájemné spolupráci. A co je dále důležité? je posílit preventivní aspekt evropských strategií. Takže eh, jedním z těch ukazatelů je i tedy ten požadavek nastavit eh, systém reportování v členských státech a zároveň mít tedy určitý pravidelný monitoring, který by zajišťoval pravidelnou kontrolu, vyvíjel také tlak eh, na spolupracující organizace a konečně je třeba také zlepšit celý ten eh, cyklus vytváření politik. To asi nevyplnulo úplně jasně z těch eh, slajdů, které jsme vám ukazovali, ale bylo vidět, že po každém teroristickém opatření jsou přijata nová opatření, potom akční plány a pak teprve se formuluje strategie. Ovšem obvykle by měla proběhnout nejprve analýza hrozby, být přijata krátkodobá opatření a pak formulována strategie, akční plán a následně opatření. Ovšem tady se zdá, že to funguje přesně opačně. Je tedy třeba analyzovat také potřeby, protože velmi často tedy vidíme, že se vychází z určitých předpokladů, která ale nejsou podpořena skutečnými fakty a potřebami z praxe. Je tedy potřeba provádět vždy vyhodnocení dopadu zamýšlených opatření. Je potřeba pravidelně pořádat konzultace s odborníky eh, na téma, co by tedy tato opatření měla přinést. A je třeba posílit eh, dimenzi dohledu. A tady asi tady by mohl hrát velmi důležitou úlohu právě tento výbor. A poslední věc, kterou jsme ukázali na grafu, vidíte takový malý výsek toho kruhového grafu, který je věnován monitorování a hodnocení. Ale kdybyste brali tuhle práci vážně, tak by to mělo být minimálně tak velké, tedy tento dílek, jako dílek věnovaný přijatým opatřením. A já vám děkuji za pozornost a za možnost prezentovat tu hlavní závěry. Děkuji. Zpráva samotná je také k dispozici na internetu a předpokládám, že budeme mít hodně otázek, takže prosím, buďte stroční. Možná stihneme dvě kola otázek a odpovědí, když budeme postupovat svižně. Takže vezmu to po pořadě, jak se kolegové hlásili. Prosím, hlaste se všichni i koordinátoři. Takže já si to vezmu opravdu po pořadě. Eh, kdo se přihlásil jako první? Pan López Aguilar, prosím. Ano. Eh, tohle je tak eh, vážné téma. Je to taková výzva, zejména pro náš výbor, výbor Libe že bychom se o tom mohli bavit celé hodiny. Jasně chci říci děkuji. Děkuji za práci, kterou jste odvedli, děkuji za prezentaci, za eh, důkladnou prezentaci všech eh, těch údajů, které jsou v tomto dokumentu. Mě by zajímalo eh, k, ohledně toho, co jste říkali o vězenském systému, protože vy samozřejmě hovoříte o významu eh, systému eh, justice, trestní justice. Ale mě by třeba zajímalo, jestli máte už nějaké osvědčené postupy v oblasti vězeňské praxe a zda tam opravdu je možné nějak um, udělat prevenci radikalizace a naopak také deradikalizace ve věznicích. Tak abychom zajistili, že věznice nejsou jakousi laboratoří pro šíření nenávisti. A druhá otázka. Zajímá mě, jakou roli by měl hrát eh, evropský koordinátor proti terorismu. Hodně hovoříme o Europolu, o Eurojusto, ale možná dostatečně neho, nehovoříme o tom protiteroristickém koordinátorovi. Předpokládám, že tam bude asi nějaká přidaná hodnota k těm jednotlivým strategiím a institucím, které se zapojují do boje s terorismem v členských zemích. Děkuji, pan Aluhahu. Um, když se podíváte třeba na ten eh, útok ve Stockholmu, tak je prostě vidět, jak těžké je zastavit eh, nějakého jednotlivce, který se rozhodne útočit nějakým eh, vozidlem, kterých je všude spousta. Navíc tento člověk zase byl rozčílený, protože byla zamítnuta jeho žádost o azyl možná prostě eh, napojení na ty islamistické sítě pro něj bylo jakousi eh, cestou, jak dát hlubší význam svému vlastnímu osudu. Existuje. Existují útoky, které jsou opravdu plánované, organizované, eh, nábožensky motivované, ale e, často, jak vidíme ve Švédsku, je to právě problém asilového řízení. E, ti lidé jsou prostě e, v nějaké, kdy pokud by opravdu ti lidi byli v nějakém vazební zařízení až do té doby, kdy by jejich azyl byl zpracován, možná by k takovým útakům nedocházelo. Kromě toho je také důležité vyměňovat si informace a bojovat proti radikalizaci. Ale jak říkám, v některých případech, jako právě v případě toho stokholmského útoku, to nestačí. Děkuji kolegyně z Argentíny. Předřečnici už dobře definovali, že pokud si sami nemůžeme definovat, co způsobuje Eh, terorismus, tak je pak těžké na něj také formulovat nějakou reakci. Já jsem byla radní v Amsterdamu, když byl zavěř, zavražděn Theo van Gogh a viděla jsem, že eh, jsme opravdu tenkrát odstartovali celou řadu deregul, pardon, těch deradikalizačních programů, které byly poměrně účast, eh, účinné, ale v roce 2010 se s nimi zase přestalo. Prostě nějakou dobu se tomu nevěnovala pozornost. A moje otázka tedy je, jak můžeme udržet tuhle tu pozornost, když eh, se prostě politikové, politici zaměří i na jiné oblasti, kdy je potřeba financovat jiné Eh, sektory a jiné věci. Jak eh, zajistit, aby to bylo politické téma, které zůstane na stole? Zajímalo by mě taky, jakou analýzu bychom mohli předložit, abychom eh, dosáhli jakési prevence, abychom zabránili těmto útokům předtím, než se stanou. abychom byli lep, lépe připraveni na budoucnost. Jak tedy se zaměřit eh, na identifikování těchto eh, jednotlivců, kteří vlastně jednají na vlastní pěst. A také si myslím, že je obrovsky důležité, že po jakémkoliv útoku musíme ukázat, že to máme pod kontrolou. Co to znamená? Musíme eh, představit nějaká opatření, která se lidí opravdu dotknou. Ale zatím, jak s tím bojovat, to je otázka, na kterou většina lidí ještě nemá odpověď. Sophie Intveld, prosím. Děkuji oběma odborníkům, že mezi nás přišli. Já si vaši zprávu přečtu s obrovským zájmem, protože my v tomto parlamentu žádáme o přehodnocení politik pro boj s terorismem už dlouho. My doufáme, že také předložíme vlastní politické vyhodnocení té situace. Zdá se mi, že diskuse o tom, jak nejlépe bojovat s terorismem, je velmi eh, ideologická a eh, velmi málo se zaměřuje na výsledky. Pan Haláho zase poukázal na napojení na imigraci. To je vlastně jenom otázka Eh, definice. Pokud, pokud máte některého eh, jedince, který je eh, naštvaný na společnost, na stát, na západní svět nebo na svět jako takový, to je jedna věc, ale kdy jej definujeme jako teroristu. Protože je řada lidí, kteří zabíjí z politických důvodů a přitom jim neříkáme teroristi. A mm, tahle ta definice je tedy jaksi unikající a e, často se to používá e, pro ksenovobní účely, aby e, abychom tedy předložili nějaká zjednodušená řešení. A už se tady hovořila, hovořilo o radikalizaci. Já eh, ráda hovořím spíše o radikálním eh, extremismu, protože často tito lidé třeba nejsou eh, mm, násilní. My často bojujeme pouze se symptomy a existuje velmi málo snah mimo akademickou sféru pokusit se porozumět tomu, co vede lidi k tomu, aby podléhali těmto poselstvím extremismu, extremistů. Jak to, že někdo podlehne propagandě a někdo jiný ne? Velmi málo jsme se poučili z historie, protože už jsme zažili další vlny terorismu. Ehm, čteme o lidech, kteří ehm, jeli do Španělska ve 30. letech, aby bojovali v občanské válce a jejich eh, duševní stav a to, o čem hovořili, to je velmi podobné tomu, co zase vidíme dnes. Já proto žádám o to, abychom se více snažili porozumět eh, motivacím lidí, protože to nám pomůže i eh, potom řešit otázku násilného terorismu. A terorismus existoval v Evropě i před ehm, zářím 2000, eh, kdy to? A každopádně se ptám, um, nic jsme se od té doby nepoučili. Terorismus tady existoval i před tedy útoky na New York a byly to dokonce celá desetiletí. Jan Albrecht. Děkuji, Jan Olbricht, prosím. I já chci poděkovat za prezentaci a tuto studii, která je nesmírně důležitá pro naši práci a cením se toho, že konečně začínáme analyzovat soudržnost a efektivitu našich politik. Už poměrně dlouho o celé otázce znovu a znovu diskutujeme, mezitím přijímáme nová opatření, aniž bychom řádně věděli, kam směřujeme a to tež probíhá na úrovni členských států, takže nabývám pocitu, že je tady 29 různých prostředí, která se na sebe nabalují a harmonizace je tím pádem opravdu velice důležitá. Také je potřeba si uvědomit, co dobře funguje a v čem je dobré pokračovat do budoucna a co nikoliv. Proto bych chtěl také v tuto chvíli ještě jednou zdůraznit, věc, o které jste mluvili i vy, že je především potřeba na základě analýzy provádět dobrou implementaci a řádně používat pravidla a opatření, která jsme si schválili. A k tomu je potřeba mít někoho, kdo za takovou koordinaci implementace bude eh, odpovědný. Na jedné straně tady máme teoretická opatření, databáze, systémy, to vše je přijato a funkční, ale co ti reální lidé, kteří to budou vše implementovat, policisté, členských státech, protože v podstatě všichni z nich pracují v úřadech členských států. Ti, kteří tu práci opravdu provádějí, kteří vyšetřují útoky typu Stockholm a, nebo kteří se podílejí na prevenci těchto útoků. To jsou lidé, kteří jsou rozprostřeni po celé Evropě, pracují v malých nebo středně velkých subjektech a tak se chci zeptat, jak, co ukazují analýzy politik v této oblasti? Zlepšuje se nějak spolupráce těchto lidí v terénu? Je provedena analýza toho, kde odborníci chybějí nebo kde nám chybí kvalifikovaný personál? Ať už je to oblast eh, vyšetřování kyber, netické trestné činnosti, přeshraniční trestné činnosti, kde vstupují do hry různé eh, jazyky, střety různých systémů. Jak vnímáte ty společné vyšetřovací týmy v Evropě? Děkuji. Děkuji. Nyní Helga Stevens, prosím. Dobrý den, děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já chci poděkovat našim hostům za prezentaci a studii. Chtěla bych se soustředit na jednu věc, a to je, že potřeba více investovat do nástrojů, které již máme. Je potřeba používat tyto nástroje lepším způsobem. A jednotlivé zapojené subjekty spolu musí lépe komunikovat. Myslím, že máme problém se spoluprácí a koordinací. To samozřejmě není nic nového, o tom už nějakou dobu víme. A z toho eh, moje, vyplývá moje otázka. Víte, proč eh, nám na evropské úrovni chybí koordinace? Je to proto, že se členské státy eh, snaží si do svého prostoru někoho nepustit, bojí se evropské spolupráce? Čím to je? Já vím, že v některých eh, případech eh, integrace probíhá dobře, jinde je to skutečně horký brambor, ale bez spolupráce se nikam nepone, eh, neposuneme. A za druhé je třeba si uvědomit, že terorismus v současné podobě do určité míry je výsledkem situace na Blízkém východě a proto je velice důležité, abychom věnovali dostatečnou pozornost také bezpečnosti na hranicích, což znamená, že je třeba zajistit dobrou ochranu vnějších hranic, ale zároveň se musíme ptát, eh, zda se v bezpečnostní politice eh, věnuje tomuto problému dostatečná pozornost. Já vím, že komise se věnuje otázce bezpečnosti v Evropě, ale ptám se, nemáte pro nás a pro komisi v této oblasti nějaká doporučení? Děkuji. Není Birgit, prosím. Děkuji. Já se teď vrátím ke slovům pana, paní Ginkelové o opatřeních a strategiích. Sama bych to přeformulovala asi takto. Po každém útoku začínají všichni volat po nových opatřeních, ale nikdy se nehovoří o jasné strategii. Vždy se mluví, řekněme, po těch prvních útocích která eh, proběhla s pomocí střelných zbraní. Jsme se soustředili na tento druh zbraní, ale další útoky už použili nože, eh, nákladní automobily. Na začátku, když to vše začalo, tak jsme si říkali, teroristé pocházejí z nějakých třetích obskurních zemí, ale po prvních útocích jsme si uvědomili, že jsou to lidé, kteří už eh, po velmi dlouhou dobu v Evropě žijí, pracují zde a pak se radikalizovali. Přesto nevidím mm, velkou chuť nikde v členských státech k tomu, abychom začali hovořit o lepší prevenci a integraci. A podobně, když hovoříme o lidech, kteří už u nás dlouho žijí a kteří se radikalizují, tak to je jedna skupina. A pak jsou tady ti osamělí útočníci. A v této souvislosti chci také upozornit na lidi typu Breivik, Jaký smysl má v tomto kontextu ochrana vnějších hranic? Jaký smysl má předkládat toto opatření našim eh, občanům? Takže já teď navazuji na to, co řekli naši odborníci, že bychom se měli zlepšit nejenom v integraci a prevenci, ale že bychom měli také reagovat předtím, než k útokům dojde. To znamená, že potřebujeme odborníky s příslušnými znalostmi, kteří budou schopni se zorientovat v situaci, odhadnout, k čemu může dojít. Potřebujeme tedy více specialistů, abychom věděli, jak se situace vyvíjí, kdo jsou ti lidé, kteří mohou být později problematičtí. To samozřejmě není nic nového a není to poprvé, kdy toto parlament říká, protože problém s výměnou informací máme už delší dobu. A k tomu, co řekla Helga Stevens, není tady jenom problém mezi členskými státy, a to vy jste řekli zcela jasně, na problém narážíme i v rámci jednotlivých států, kde jsou jednotlivé agentury a subjekty a ti si sedí na svých informacích a nechtějí je sdílet. Bohužel tomu tak skutečně je a nepoučili jsme se z prvních útoků, které Evropa zažila. Některé informace už jsme totiž měli zavčasu k dispozici, ale nebyly k dispozici na těch správných místech a kde mohly před útoky pomoci. Takže to je zcela zjevný problém, který nemůžeme vyřešit pouhou legislativou, ale tím, že budeme zvyšovat povědomí a připravenost jednotlivých subjektů informace sdílet. Pokud všechny tyto diskuze nakonec eh, povedou k nějakému výsledku, tak tím výsledkem by mělo být to, že nebudeme hovořit neustále o nových eh, opatřeních, které mimochodem jsou velice nákladná, věnujeme na ně obrovské množství peněz, peněz daňových poplatníků, aniž bychom byli schopni následně říci, ano, tato opatření nám přináší větší bezpečnost. Je potřeba místo toho se zlepšit, v tom, co jste říkali vy, to znamená eh, být schopni předjímat vývoj a situaci, efektivněji využívat informací, které máme, musíme zlepšovat eh, odborné znalosti, které nám pomohou předvídat budoucí výzvy a musíme také navýšit výměnu relevantních informací, protože jinak eh, můžeme přijmout stovky, stovky opatření a stejně nám to k ničemu nebude. Děkuji. A Natalie Griesbeck jako poslední. Děkuji. Děkuji oběma našim eh, vystupujícím za prezentaci a předložené analýzy. Škoda, že ta studie je k dispozici pouze anglicky. Já si to anglicky projdu, ale bylo by eh, hezké, kdybychom to měli bývali k dispozici i v jiných jazycích. Každopádně vám velice děkuji za to, co jste uvedli. A za to, že jste hovořili o tom, že je potřeba, abychom byli mm, důslednější a soudržnější v našich reakcích napříč Evropou. Zdůrazňovali jste, že narážíme na problém roztříštěnosti v okamžiku, kdy reagujeme na bezpečnostní rizika v Evropě. Já jsem přesvědčena o tom, že je potřeba se sjednotit, nereagovat rozdílně, ale vypracovat si celkovou strategii nepřicházet s novými opatřeními po každém teroristickém útoku či eh, jakémkoliv problému, protože to jsou většinou částečné mm, reakce, částečná řešení. Je potřeba naopak eh, spojit zdroje, které máme k dispozici, propojit více zpravodajské služby, zlepšit koordinaci pravidel a opatření, o čemž jste vy hovořili zcela jasně. Dále potřebujeme vypracovat nástroje, které budou ze své povahy skutečně evropské. Asi není třeba připomínat, alespoň v našem výboru, že například PNR má eh, své nedostatky, není to skutečně evropský nástroj a nese sebou spoustu národních opatření, která nebudou nabízet možnost celoevropské reakce. To znamená, potřebujeme jeden jednotný evropský nástroj, který bude účinný. Vy ve své prezentaci, a asi je to i tady v tom písemném dokumentu, jste zdůrazňovali nesrovnalosti v některých databázích. Říkali jste, že některé z nich eh, nepřináší eh, valnou přidanou hodnotu. A tak si říkám, zda byste eh, to nemohli ještě trochu více rozvést. Uh, jaká řešení byste nabízeli, co doporučujete, co nám chybí v těch databázích, jak zlepšit eh, soudržnost těchto systémů? Myslím, že je potřeba, abychom se zapojili všichni, pokud chceme přijít s celoevropskou reakcí. Musíme bojovat s terorismem společně. A poslední moje otázka. Eh, to je věc velice důležitá pro občany, to je otázka jejich vlastní bezpečnosti. Pokud chceme řešit bezpečnost, tak musíme spolupracovat, potřebujeme strategii a potřebujeme propojit všechna ta opatření, eh, která jsou zatím jenom dílčí, neúplná a nedostatečně financovaná, mají celou řadu problémů. Pan předseda, děkuji, já mám ještě rychlou otázku. Děkuji vám za tuto zprávu, souhlasím s tím, co říkala paní Intveld. Já doufám, že to budeme moci využít v té diskuzi, která bude následovat eh, ohledně toho, co bychom tedy skutečně měli udělat. Jak vyřešit eh, ten problém eh, s evropskou přidanou hodnotou? Vy to tady říkáte velice jasně, tam ten koláčový graf, ten myslím, že by si všichni měli prohlédnout a ten je sám o sobě hodně vypovídající, protože kromě několika pracovních skupin, které fungují v radě, jsou tady pouze dvě, dva aktéři, kteří se konkrétně věnují boji s terorismem. Je to ten nový um, aktér v komisi a protiteroristický koordinátor. Vy jste se tomu hodně věnovali ve své analýze, jaké mají odpovědnosti a tak dále. A teď moje otázka. Není nevyhnutelné, a vy to tady říkáte v té zprávě, že a teď cituji, že práce, kterou odvádí Evropská unie, je spíše příležitostné povahy, abych využil toho slova, které eh, používáte vy. To zní opravdu znepokojivě, ale ono to tak opravdu je, protože Máme tady celou řadu nástrojů, PNR, finanční sledování, jednotlivé složky eh, protiteroristického koordinátora, ale když se teď podíváte na eh, přidanou hodnotu evropské strategie. Není to spíše tak, eh, že to bude ve střetu s národními strategiemi členských států, že to narazí na řadu praktických obtíží a že vždycky bude existovat jenom velice volný evropský rámec národních strategií. A pokud by tomu tak nemělo být a měl by existovat nějaký silnější rámec, tak jak by taková evropská strategie měla tedy vypadat? K čemu vlastně máme směřovat? O co bychom měli usilovat? V roce 2005 jsme říkali, že strategie pro boj s terorismem na evropské úrovni selhává, ale ptám se tedy, pokud selhává opravdu, tak z jakých důvodů? My tady se snažíme přijímat různé legislativní nástroje, ale moc to nepomáhá. Všichni nám říkají, implementujte to, co máte, nic nového nepřijímejte. Ale my jsme si přáli samozřejmě některé klíčové nástroje implementovat jako PNR. Ono jich zase tolik eh, není. A teď eh, ale se chceme soustředit na skutečně, jak z toho co nejvíce vytěžit. A poslední otázka. Vy jste hovořili o modelech eh, omezeních, říkali jste, že politici schvalují často nové zákony jenom proto, že to od nich veřejnost očekává, uklidní je to a že to vždycky vzrůstá po teroristických útocích. Ale existují nějaké modely, jak toto omezit, eh, abychom dělali přesný opak, abychom začali opravdu více implementovat to, co již máme? Nechci, abyste jmenovali žádné konkrétní eh, země, všichni myslím víme, o čem mluvíme, ale jak změnit eh, ten automatický přístup politiků k situaci, že chtějí přijmout nová opatření, aby občany ujistili? Well, thank you also. Děkuji vám všem za všechny otázky. A ono to v nás, ono nás to utvrzuje v tom, že všechna ta práce, uh, vynaložená na eh, vypracování této zprávy eh, se nám vyplatila, protože vy jste ji skutečně eh, přečetli, hm, povzbudila vás k úvahám a dokonce nám i doporučujete zlepšení. Takže padla celá řada otázek, já se budu snažit odpovědět na co nejvíc a zbytek odpoví kolega. Takže začnu otázkou pana Lopéze který se ptal na vězeňský systém, na to, jak na tu návaznost na systém trestního soudnictví, na problematiku radikalizace ve vězení a jestli existují nějaké eh, osvědčené postupy. Tady zacházíte trochu nad rámec toho, co jsme řešili ve zprávě, ale já se na to pokusím odpovědět. Za prvé, A tím navazuju na připomínku Sofie Intfeld, pokud jde o terminologii eh, radikalizace, na to, jak to nadefinovat, protože radikál to je něco jiného než radikalizace. Radikalizace je proces, který může vést až k teroristickému aktu. To může být tedy ten výsledek radikalizace. dvojitá radikalizace, to je trošku zvláštní termín, protože z něho vzniká dojem, že existuje určitá eh, forma toho, jak být radikálem a eh, držet se tohoto přesvědčení. Ovšem naše analýza, naše zkušenosti ukazují na to, že aplikace metod deradikalizace eh, je velmi náročná. Nikdy totiž se nemůžete být jistí, jak dopadne ten výsledek. Proto raději hovoříme ani ne tak o změně způsobu uvažování, jako spíš o změně chování. A tady tedy hovoříme spíše o eh, opuštění nebo ochladnutí vůči eh, tomu radikalizovanému pohledu na svět. Velmi se často také ty osoby označují jako určitá místa se označují jako hotspot, tedy například pokud jdete do vězení, zcela jistě se tam radikalizujete. To je trošku přehnané, ale pravda je, že to rizikový faktor skutečně je. Závisí to do určité míry na členském státě, protože se najdou členské státy, které investovaly do programů ve věznicích kde působí psychologové, představitelé náboženství a existuje celá řada dalších programů, které jsou již k dispozici v rámci vězeňského systému. Tak, aby lidé ve chvíli, kdy opustí vězení, vrací se zpátky do společnosti, zahájili tedy úspěšný proces rehabilitace, reintegrace a byli v tom podpořeni aby tedy nesešli z té správné cesty. To tedy eh, zahrnuje i eh, kurátora po eh, opuštění vězení, tedy do kurátorské služby, vám poté, co se vrátíte z výkonu trestu, mohou pomoci sehnat bydlení nebo práci, protože to je samozřejmě obtížné, máte-li záznam. Prostě pomohou vám ve vašem každodenním životě a při návratu do společnosti. A také je důležité podporovat rodiny, protože to je ten sociální kruh, eh, okruh, do kterého, jak doufáme, eh, se vězni vrátí. Ale, a navíc se tedy potýkají s celou řadou vlastních problémů, protože mají například pocit studu nebo viny vůči vlastní komunitě. Čili existují příklady dobrých postupů z členských států, které zavedly podobné programy a bohužel ale musím říct, že existuje také celá řada zemí, kde tomu tak není. Evidentně tedy eh, síť boje proti radikalizaci má také jednu eh, z pracovních skupin věnovanou konkrétně eh, vězeňské problematice a na půdě této pracovní skupiny si příslušní odborníci mohou vyměňovat zkušenosti. Pan López také zmínil úlohu evropského koordinátora v boji proti terorismu. Upozornili na to i ostatní poslanci. Úloha koordinátora je zajímavá a doposud byl schopen, ačkoliv jeho mandát a zdroje jsou omezené, minimálně začít rozpracovávat celou řadu témat, tak aby si lidé uvědomili, jaké panují trendy, ale je třeba si uvědomit, že jde o velice malé oddělení. Nyní však na půdě rady máme také a samostatné vedení, samostatnou jednotku, nevíme ještě, jak bude probíhat interakce mezi nimi. A tato pracovní skupina, tato jednotka byla ustavena tři nebo čtyři měsíce předtím, než jsme eh, uzavřeli práci na naší zprávě, takže eh, to bylo v raném stádiu a ještě nebylo jisté, kdo má jaké úkoly, kdo hraje jakou roli. Ale důležité je, najít někoho, kdo tedy bude prosazovat právě tu strategickou roli, kdo tady bude vlastně na špičce všeho úsilí, tak jak naznačujeme i ve zprávě. A je důležité, aby takovýhle člověk měl skutečnou podporu a skutečný respekt. Zatím tedy ten evropský koordinátor především upozorňoval, kladl otázky, informoval, a už tím tedy vlastně rozšířil to původně vymezené pole své působnosti, ale jinak vlastně nemá žádný mandát nebo pravomoce, které by mu umožňovaly dělat něco více. Problematika toho, jak zastavit útok osamělého vlka. Jak tedy vlastně rozeznat, co se chystá. A na to se ptala celá řada dalších. Jak tedy vlastně poznat e, to pozadí radikalizace, ty předpoklady pro radikalizaci a všechny ty ovlivňující e, okolnosti a zareagovat na to nějakou politikou, a to dokonce ještě s předstihem, Tady musím nesouhlasit s pozorováním, tom smyslu, že nejsou vyvíjeny žádné snahy, pokud jde o prevenci. My vidíme poměrně velké úsilí v oblasti prevence a snahy poznat a pochopit, ale je to opravdu obtížné. opravdu si promluvit s lidmi z tohoto prostředí, navázat vztah, budovat ho tak, aby byli ochotně skutečně odpovídat na otázky. Ale pokud se to podaří, tak tedy eh, vidíme, že vlastně ta situace je velmi rozmanitá, celá řada různých ovlivňujících faktorů. Nedá se najít jeden přesně daný vzorec. Můžeme pouze vysledovat určité rizikové faktory a těm bychom se měli věnovat. Jedna z nových věcí, je, mm, eh, a tady je důležité, aby ty politiky reagovaly na eh, čerstvá zjištění. Čili jedním z těch čerstvých zjištění je skutečnost, že tu existuje vztah mezi mentálními problémy s, men, s duševním zdravím a tím, jak jsou lidé vnímáni. Lidé si tady uvědomují, že jsou vnímáni nepříznivě kvůli svému duševnímu eh, zdraví a eh, díky tomu eh, jsou zranitelní nebo oslabení a Zatím ty statistiky ukazují, že 60% osob, které spáchaly teroristický útok předtím v životě, byly klienty sociálních služeb ať už jde o konzultace s psychologi a podobně. Jsou to tedy, byly to tedy osoby, které dokonce i obdrželi lékařskou péči nebo ji odmítli v tomto ohledu, nicméně prostě měli problémy s duševním zdravím. Pochopení tedy těch důvodů je velmi důležité. Pak tu padla otázka paní Argentíny, tom smyslu, že eh, tedy těch politik by mohlo být až příliš, lidé mohou být přesyceni a ztrácejí zájem o tuto problematiku. Tady je pak důležité tedy vyhodnocovat především trendy a aktuální situaci a vlastně neustále se udržovat eh, v aktuálním povědomí toho, co se děje. Také, a to tedy eh, vlastně zahrnuje i například vývoj v oblasti drobné kriminality v návaznosti na imigrační vlnu a podobně, eh, tak abychom zjistili, kde mohou být potenciální slabiny, kterým je třeba věnovat pozornost. A je důležité také nepolevovat například v oblasti eh, prevence. Jak jsme na tom s časem? Máme ještě celou řadu otázek. Ještě devět minut. My na tomhle výboru umíme být přesní. Proto jsem se to také chtěla ověřit. Takže padla otázka, jak ukázat, že máte situaci pod kontrolou ve chvíli, kdy dojde k útoku. A jak předcházet tomu, že tedy eh, předvídatelně politici okamžitě zareagují tím, že budou volat po nových opatřeních, aby se předvedli před veřejností. A to všechno souvisí vlastně s kvalitní komunikací a s dobře nastavenou komunikační politikou. To znamená pravidelně zveřejňovat zprávy, ve kterých eh, uvádíte aktuální informace o potenciálních hrozbách, o tom, jaká opatření jsou přijímána. I tedy v tom smyslu, že některým událostem prostě nelze předcházet, že nemůžeme zaručit stoprocentní bezpečnost a samozřejmě vždycky je tu prostor pro zlepšení, ale místo toho, abychom zdůrazňovali místo abych, toho, abychom volali po stále nových a nových opatřeních, které vlastně odborníci z praxe nevyžadují, je lepší soustředit se na lepší implementaci toho, co již máme. Pokud je o, vý, o tedy srovnání s terorismem v Evropě před e, útoky v New Yorku 11. září, no to je velmi obtížné srovnání, protože i když argumentujeme tím, že je třeba hledat tedy ty kořeny a ty důvody, je velmi obtížné. Boj s násilným extremismem eh, to neřeší, teď je potřeba i prevence a mezi tím eh, ve Spojených státech máme novou vládu, která místo toho, aby se snažila potírat násilný extremismus, ale e, se zaměřila pouze na násilný islamismus a tím se dostáváme zpátky do výchozího bodu, protože najednou celé, e, celá jedna skupina ve společnosti je vytlačována na okraj a to je vlastně živná půda pro další radikalizaci. Samozřejmě to neplatí stoprocentně, protože je jasné, že se i tady dá zlepšit sdílení dat také byla vyvinuta celá řada snah v této oblasti, snah po zlepšení. Možná, že můj kolega k tomu řekne pár slov. Ano, děkuji. K tomu, co jste říkali o těch různých ponaučeních. Když jsme hovořili s členskými státy, odborníky, lidmi z praxe. Potvrdilo se, že v západních zemích eh, eh, to, co nyní eh, vlastně vidíme jako vlnu terorismu, se liší od toho, co na východě vnímají jako hrozbu terorismu. Oni často hovořili také o pravicovém extremismu, který způsobuje strach. Tady je potřeba udělat si takový širší obrázek. Protože eh, vždycky, když se předkládá nová eh, politika, tak je potřeba právě zohlednit ehm, ty eh, rozdíly ve vnímání hrozeb. No, co se týče tedy těch databází a hraniční bezpečnosti hranic, vy jste říkal, že někdy máte pocit, že se díváte na 29 různých prostředí místo na EU. Já s vámi tak trochu souhlasím, protože když se podíváme tedy, jak je všechno řízeno, můžeme si udělat takový obrázek na, pro každou jednotlivou zemi a tyhle ty obrázky jsou potom velmi různé. Jsou také organizovány v různých právních kontextech a proto je těžké nejenom interně v členských zemích, ale i mezi nimi posílit spolupráci, pokud nepřekonáme tyhle bariéry. A ten obrázek se ještě komplikuje, když se obrátíme na různé aktéry, aby pomohli v boji proti terorismu. Když se třeba oblátím, obrátíme na celní agentury a další, tak je opravdu těžké udělat si ten celkový obrázek a dosáhnout nějaké harmonizace. Kromě toho, údaje a informace se sbírají pro různé účely. A potom zpětně můžete třeba zjistit, že byly informace nebo údaje, které mohly pomoci zabránit Eh, nějakému teroristickému činu, ale eh, nevždy byly sebrány právě tyhle informace a právě tyhle údaje. I právě díky těm rozdílům mezi členskými zeměmi. Takže opravdu nebude lehké dostat správné údaje ve správný čas eh, ke správným lidem. ale mohli bychom při nejmenším zvážit některé věci při vývoji nových databází. Většina těch nástrojů ohledně bezpečnostní hranic se vyvíjí nejenom za účelem boje proti terorismu, ale za řadou účelů. Takže pokud chceme vystupňovat boj proti terorismu, je potřeba odpovědět na otázku, jaký by byl nejlepší systém, který by bojoval pouze proti mm, terorismu, který by eh, pomohl zabránit teroristickým činům. v řadě případů se předloží nějaké řešení a potom se kontroluje, zda tedy to odpovídá nějakým cílům. Takže tohle je něco, co bychom mohli zvážit. Ono tady nejde pouze o data, systémy a databáze. Jde tady tedy i o práci lidí. Takže je důležitá otázka, kolik eh, lidských zdrojů nebo vůbec zdrojů se vynakládá v členských zemích v této oblasti. To znamená v oblasti boje s terorismem. Je ale zřejmé, že v různých českých zemích eh, je, jsou různé rozpočty, někdy potom dojde taky ke škrtům z důvodu hospodářské krize. A počase je ale naopak potřeba zase ty fondy navýšit. Samozřejmě dovednosti, které jsou v této oblasti potřebné, se nedají získat přes noc. Takže je potřeba Mm, se zaměřit také na vzdělávání těchto lidí a e, zatím jsme tedy ještě nepřeskoumali, e, kolik lidí mm, má tyto dovednosti. E, každopádně stojí za to mít přehled o tom, co tedy je nastaveno v členských zemích. Určitě, jak říkala paní Intveld, bychom se měli také zaměřit na výsledky to znamená, jaké jsou výstupy v členských zemích těchto opatření, která tedy byla definována na evropské úrovni nebo taky na úrovni jednotlivých zemí. Já vám oběma mnohokrát děkuji. Velmi často zažáda, zadáváme nějaké eh, výzkumy, zprávy a eh, opravdu vám mohu říci, že je využíváme, protože toto je naléhavá debata, které se musíme věnovat a teď opravdu taky hrajeme důležitou roli a otázka je, jak eh, v tom můžeme pokročit ku předu. Je důležité se rozhodnout, co je třeba potřeba implementovat, kde je potřeba zatlačit a tak dále. Takže eh, je to poměrně dlouhý text, určitě to bude velmi zajímavé čtení. Mnohokrát děkuji. Kolegové, kopie máme zde k dispozici, takže si je prosím rozeberte. Ještě jednou děkuji za veškerou práci, kterou jste odvedli na tomto na eh, tomto záběru. Postoupíme dále. Těší mě, že si nyní poslechneme více o pracovní skupině výboru Libe pro kontrolu Schengenu. Kolegové, připomínám pro ty z vás, kteří si toho nejsou vědomi, ehm, výbor LIBE ustanovil tuto pracovní skupinu, abychom lépe naplnili svou eh, roli dohledu a zprávy a řízení. My potřebujeme to opravdu hodně v tuto chvíli, abychom chápali, eh, co se vlastně odehrává. Dnes tedy poprvé Eh, si vyslechneme více o práci této pracovní skupiny. Předpokládám, že ale eh, takovéto výměny budeme mít častěji. Děkuji Karlosi Skeliovi za to, že bude předsedat, eh, za to, že předsedá této skupině a mm, mohu říci, že už má dlouhé zkušenosti v této oblasti. Takže Karlosi, prosím, řekni nám něco více tedy o práci této pracovní skupiny. Amen. Děkuji, pane předsedo. Naše pracovní skupina, jak jste řekl, byla založena proto, aby zajistila, že Evropský parlament má veškeré prostředky na to, aby mohl provádět demokratický dohled. Budu tedy eh, možná muset vystupovat eh, před naším výborem v této souvislosti několikrát, tolikrát, kolik to bude potřeba. Eh, během minulého mandátu parlament dokázal schválit nový mechanismus hodnocení Schengenu a díky tomuto mechanismu máme možnost zajistit, aby parlament byl plně informován v této záležitosti tím, že má zajištěn přístup k dokumentům, včetně dokumentů utajovaných, jako jsou například hodnocení Um, či doporučení pro jednotlivé členské státy. Já jsem velice rád, eh, že teď eh, už plánujeme páté společné zasedání naší skupiny a už jsme docílili určitých výsledků. Tak za prvé komise už nám skutečně do parlamentu zasílá veškeré briefingy výstupy hodnocení v rámci mm, mechanismu hodnocení Schengenu, ať už jde o vnější hranice, společnou vízovou politiku, eh, Schengenský informační systém SIS ochranu údajů, policejní spolupráci a otázku návratu. První takový briefing se soustředil na vnější hranice Řecka a Chorvatska. Dru, druhá věc. Po těchto briefingzích parlament eh, vypracuje vůbec poprvé zprávu o fungování Schengenu. Za třetí Učinili jsme rozhodné kroky k tomu, abychom zajistili, že poslanci mají opravdový přístup k utajovaným dokumentům v zabezpečené čítárně Evropského parlamentu a za čtvrté v Brzku budeme mít od komise eh, veškeré dokumenty k dispozici. Zatím tomu tak ale bohužel není. Jak víte, tak včera Evropská komise navrhla už po třetí, aby Kontroly na vnitřních hranicích byly prodlouženy v Rakousku, v Německu, Dánsku, Švédsku a Norsku. Bude to naposledy, kdy komise může takový návrh předložit eh, pro řešení migrační krize. V podstatě už uplynuly dva roky od té doby, co byly znovu zavedeny kontroly na vnitřních hranicích. A už je to rok, co pět zemí zároveň tyto kontroly zavedlo. A v podstatě po roce eh, se blížíme okamžiku, kdy komise eh, přislíbila návrat Schengenu k normálu, ale vidíte, v jaké jsme nyní situace po tom roce. Myslím si, že to je situace skutečně zneklidňující. Parlament nemá eh, k dispozici úplná fakta, nemáme vůbec představu o tom, co se děje v těchto, na těchto vnitřních hranicích, nemáme totiž žádné informace, které bychom od komise eh, ohledně tohoto tématu dostávali. Jak si asi vzpomenete, tak v našem výboru jsem na začátku roku žádal komisi, eh, a ptal jsem se jí, respektive, jak můžeme posuzovat tyto kontroly, když tomu nemáme podklady. Nevíme, kolik kontrol v těchto zemích probíhá, nevíme, kolik nelegálních migrantů jsme díky tomu zastavili. Nevíme, jaké kontroly probíhají, jaké druhy kontrol to jsou, jaké mají ekonomické dopady, cíle. To jsou stále validní otázky i po těch pěti měsících. A Evropský parlament na ně zatím nedostal odpověď. Také eh, novináři z EU Observer získali eh, k těmto dokumentům přístup dříve než poslanci parlamentu. Takže na závěr chci už jenom říct, pane předsedo, že jsem napsal eh, komisaři pro migraci, panu Avramopoulosovi, eh, žádost o předání informací a myslím si, že je na čase, abychom eh, si o ně požádali formálně jménem našeho výboru. Takže vás chci poprosit, abyste schválil dopis, který bude urgentně zaslán jménem výboru Libe. My jsme udělali veškeré kroky, které můžeme, aby parlament eh, měl opravdu možnost hájit zájmy, eh, zájmy občanů v oblasti Schengenu a volného pohybu. Přesto ještě spousta práce je teprve před námi. Děkuji. Děkuji, Karlosi. Ještě než dám slovo eh, Silvii a dalším, tak chci říci, že to, co říkáte, plně eh, vysvětluje rozhodnutí, které jsme učinili v rámci naší pracovní skupiny, kdy jsme říkali, že je potřeba, aby se poslanci soustředili právě na Schengen. Já samozřejmě napíšu ten dopis eh, panu komisaři, abych zajistil pro poslance přístup k dokumentům a aby nám předali chybějící informace samozřejmě máte pravdu, nevíme, co se děje a je potřeba, abychom to věděli, takže i v jiných pracovních skupinách nás jistě podpoří eh, v tom, že je potřeba dostáte struktuře odpovědnosti, kterou jsme vybudovali. Takže eh, můžete eh, být v klidu, já zašlu ten požadovaný dopis. Teď Sylvie Guillaume, děkuji, pane předsedo. Já jsem tady úplně poslední za socialisty, ale mm, já jsem zkrátka velice zainteresovaná v tomto tématu. Děkuji Karlosovi Koliovi za práci, kterou odvádí v rámci pracovní skupiny. pomáhá nám i všem ostatním poslancům, kteří máme zájem, minimálně tedy eh, mě Podařilo se eh, vám odvést obrovský kus práce a já bych chtěla navázat na slova pana předsedy eh, s tím, že je velice důležité, aby eh, bylo naší záležitosti ohledně přístupu k informacím v Schengenu vyhověno, protože my jsme se potýkali s obrovskými překážkami a je potřeba, abychom drželi krok s vývojem, byli aktuálně informováni, takže já podporuji tu žádost o informace. Děkuji. Tepelde. Děkuji. Já počkám, až se nasadíte sluchátka. Já musím říci, že plně souhlasím s tím, co řekl pan zpravodaj, protože eh, pro nás je to velice důležitá práce. My jako parlament musíme odvést. Já bych teď zareagovala na to, co se stalo tento týden, pokud jde o chování komise. Eh, moje eh, země byla pořádána, aby prováděla, nebo jí bylo schváleno, další šestiměsíční prodloužení eh, kontrol. Eh, ty kontroly, eh, které prozatím probíhaly, tak probíhaly vlastně na straně Dánska. Komise tedy zhodnotila ty eh, prozatímní eh, kontroly na hranicích a domnívají se, že probíhají jenom tam, kde je to nutné, že jsou přiměřené, že jsou dobře cílené a omezené. Eh, zároveň s tím se domnívají, že tyto kontroly jenom minimálně zasahují do eh, přeshraničního eh, styku a života občanů. Já sama, když eh, cestuji například do Jižního Švédska, tak musím jet přes Kodáně, což mi obrovsky komplikuje život, prodlužuje to cestu Lidé na jihu Švédska si stěžují obdobným způsobem, stěžují si firmy, úřady, stěžují si úplně všichni, protože to skutečně představuje obrovské eh, omezení eh, schopnosti volně se pohybovat eh, mezi Kodaní a Malme. On, pro nás je to vlastně jeden jediný pracovní trh a proto je to takový problém. A zdá se, že komise považuje ta omezení e, za přiměřená a zdají se jí v pořádku, ale ta realita je úplně jiná. Je potřeba zajistit, že e, nebudeme schvalovat žádosti o prodloužení těch kontrol jak na běžícím pásu, protože my máme určité pravomoci jako parlament bát na to, aby ty kontroly skutečně byly přiměřené, omezené a aby se zbytečně neprodlužovaly. Děkuji. Já myslím, že to jenom eh, dokládá tu situaci na, na mostě mezi Dánskem a Švédskem a, a dokládá to mm, velkou míru um, zmatení, pokud jde o situaci v Schengenu. Řada občanů nemá jasno v tom, jak to nyní v Schengenu vypadá. Proto si myslím, že je potřeba eh, se tomu věnovat eh, a je v pořádku, že máme tuto odbornou pracovní skupinu. Jak už jsem říkal, okamžitě eh, oslovím komisi ještě zmíním, je potřeba, aby tady někdo zůstal až do konce dnešního jednání, takže se omlouvám dopředu Carlosovi a Silvii. ve vaší práci, respektive o vaší práci budeme diskutovat ještě na dalších jednáních našeho výboru, protože je to téma velice důležité a bude tam moci být i více kolegů. A tím se dostáváme k poslednímu bodu na programu jednání. A to je opět bod mimořádně důležitý. Je to otázka boje s korupcí. Asi si vzpomenete, že jsem... Je tady pan eh, Onidy? Pan Onidy teprve dorazí. No možná, že jsme prostě jenom nasadili vysoké tempo. Původně jsme totiž měli tento bod začít projednávat až v 11.50. Zdá se, že se nevyplatí tedy příliš jednání hnát ku předu. Tak nevím, jestli nemáme teď počkat do 11.50, eh, protože tady vlastně ani nemáme skoro žádné poslance. Sofie, budete tady? Zůstanete tady do těch 11.50? Sorry, I don't want to put you on the spot. Já nechci takto jmenovitě teď na vás ukazovat, ale Silvi, já kdybych tady měla zůstat sama, tak to by bylo zvláštní, ale pokud nebudu sama, tak to zůstanu. Budu vám dělat společnost, pane předsedo. Mr. Onidi is on the way. Um, um, yeah, how long is a piece of string? We could have a philosophical discussion about... Mohli bychom vést filozofickou debatu o uh, délce času, kterou trvá sem dorazit, ale jak tedy se řeklo, je na cestě. Nechci přerušovat zasedání, protože by měl dorazit každou chvíli. Takže pojďme tedy mít takovou dlouhou trapnou chvilku. Dobře, tedy rozejdeme se nyní na chvíli a sejdeme se znovu v 11.50. Kolegové, krátká přestávka do 11.50. A tím pádem se mnou tady nemusíte trapně mlčet. Ne, tak Phil dorazí do pěti minut. abych si to ověřil, tedy než uplyne těch pět minut. My jsme nechali cirkulovat tento materiál, já si jenom ověřuji, že jste to všichni dostali. Všichni jste to viděli. Ach, oh, bože. Vážení kolegové, děkuji za trpělivost. Jenom taková rychlá připomínka. 25. ledna pan Timmermans mi odpověděl na dotaz o protikorupční práce, kterou provádí komise já jsem se ten dopis tady právě rozdal. Pokud se na vás nedostalo, tak prosím se ozvěte. A v tomto dopise upozorňuje na zveřejní zprávu, eh, zveřejní zprávy o Evropské komise o boji proti korupci v EU, ale my tady si myslíme, že to je eh, nežádoucí sesta. My jsme žádali o to, aby Evropská komise znovu vypracovala zprávu o boji proti korupci za rok 2016 protože to považujeme za eh, užitečný postup, proto jsme pozvali generálního ředitele pro bezpečnost Oliviera Onidyho, aby se dostavil sem k nám a zdůvodnil tento postup. Pane Onidy, můžete prosím eh, začít. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto příležitost, za úvod. Jsem si jist, že určitě najdeme eh, příště jiný eh, časový slot programu, aby se účastnilo víc poslanců, protože jde o velmi důležitou problematiku a je to tedy také téma, u kterého byl parlament již tradičně eh, velice vstřícný a podporoval dlouhé roky postupy Evropské komise. Dopis prvního místopředsedy zdůrazňuje důležitost nepolevovat v tlaku a nadále bojovat s korupcí, jakožto, je, jakožto jedna z našich priorit. Ta první zpráva byla vlastně takovým dítětem celé řady eh, legislativních aktivit, které komise přijala v boji proti eh, korupci, která má mnoho různých tváří, ať už je to směrnice proti, eh, oboj proti praní špinavých peněz, vzájemné uznávání zmrazení aktiv, práci, o konfiskaci bez rozsudku. Tady spolupracujeme i s vámi. Také proběhly velice kvalitní diskuze v kontextu ochrany finančních zájmů Evropské unie. V celé řadě tedy těch potenciálních toků, nejenom v rámci té výroční zprávy, ale také z pohledu směrnice z loňského léta a také tedy očekávaný pokrok a konečně také pozitivní vývoj eh, v tématu úřadu evropského prokurátora. Pokud jde o transpozici, implementaci, tady pravidelně máme možnost vám předávat aktualizované informace. Ty nejnovější se týkají zadávání veřejných zakázek. Nová legislativa je také předmětem diskuze a je to jedno z těch témat, na které opakovaně upozorňujete, a tedy především ochrana osob ochotných podávat informace a také tedy větší stimul pro takovéto jednání. Pokud jde o hodnocení politik v boji proti korupci, a to je asi tedy to hlavní téma pro vaše dnešní zasedání, se nejprve musím omluvit. Omluvit za naši instituci. Asi jsme si předem měli sednout a prodiskutovat, jak k tomuto přistoupit protože první zpráva, kterou jsme zveřejnili v roce 2014, se ukázala být skvělým nástrojem, který nám společně umožnil eh, zhodnotit eh, opatření v boji proti korupci tak, jak jsou přijímána v různých členských státech. A tato zpráva v mnohem ohledu pomohla zlepšit to, jak hodnotíme tyto iniciativy a také se zaměřit na slabiny, které zbývají a na tomto poli jich je hodně. Co nás vedlo k tomu, abychom lehce změnili přístup? V průběhu diskuzí ke zprávě jsme si všimli, že za poslední tři roky jsme měli možnost zásadně zlepšit způsob, jakým hodnotíme, tedy pokud jde o metodiku, zvolené indikátory, a také jsme měli možnost posílit naše kapacity, tak abychom se mohli zaměřit na konkrétní slabiny a zapojit členský stát na různých úrovních do spolupráce a hledání nápravy. Rozhodnutí, které padlo, tedy rozhodnutí letos nevypracovávat zprávu padlo z toho důvodu, abychom mohli lépe využít toho eh, cyklu jednotlivých semestrů. V tom smyslu, že bychom chtěli přejít od procesu vypracování zprávy eh, do fáze vydání doporučení. A to je asi tedy oblast, ve které se nám daří nejlépe, kde také máme největší příležitost a kapacitu k tomu, abychom iniciovali změny. A pokud se nám to podaří, bude to také tedy vlastně jeden z těch nejlepších nástrojů, které máme k dispozici. a který nám umožní tedy iniciovat změny, ať už jde o hospodářské či legislativní. To je důvod, proč klademe větší důraz na boj s korupcí v rámci tohoto semestru. Vy jste si možná všimli, že v únoru z těch 27 členských států, protože jeden členský stát má specifické aranžma, 13 z těch 27 se ve svých zprávách věnují do velké míry také boji proti korupci a popisují opatření, která existují a která je třeba posílit. tak aby byly schopny efektivněji bojovat s korupcí. A asi uvidíte 7. května, čili brzy, že to potom vyústí v přijetí některých eh, doporučení specifických pro danou zemi. To je tedy nástroj, který se těší největší pozornosti a my také čekáme nejlep, že, to, že nám dá tu největší možnost dosáhnout rychlého zlepšení v tom konkrétním členském státě, o který půjde. Takže prosím, neinterpretujte si rozhodnutí nevypracovávat zprávu eh, tak, že boji proti korupci věnujeme eh, malou pozornost. Naopak, my vlastně eh, zvyšujeme naše snahy, jak efektivně využít eh, nástroj, který zpráva představuje. Také to neznamená, že bychom nějak eh, měnili náš základní přístup, pokud jde o analýzu a hodnocení, které provádíme. Tady budeme i nadále používat stejné nástroje, které máme k dispozici doma i v členských státech, včetně sítě odborníků eh, zastupujících celou řadu odvětví, včetně odborníků z řad mezinárodních organizací. A to také neznamená, že bychom se nesnažili tedy dál pracovat na, na vlastně našem přístupu, tak aby byl více podporující více kooperativní z pohledu členských států. A to se samozřejmě zahrnuje prvky finanční podpory, pokud jde o budování kapacit, ale také rozsáhlou práci ve smyslu výměny nejlepších postupů, zkušeností a tak dále. Plošně. Já doufám tedy, že jsem to dostatečně zdůvodnil jak tedy ten náš pracovní postup v tomto semestru. A tím jsem chtěla také říci, že existuje kontinuita. Ta kontinuita existuje do takové míry, že už vlastně připravujeme práce na další semestr, protože nám jde o vlastně vypracování skutečně solidní analytické základny, která bude pak k dispozici všem členským státům. Já mám doporučení stran toho, jak budeme postupovat, ale chci se také zeptat tedy kolegů, kdo si chce vzít slovo. Takže kolegové, začneme od pana Radeva. Děkuji, pane předsedo, vážený pane Onidy. Evropská komise v únoru 2014 vydala oficiální prohlášení, ve kterém jasně říká, že korupce je velkým problémem v Evropě. A poukazuje na všechny členské státy Unie a říká, že tedy boj s korupcí by měl mít jednu z priorit. Při prezentaci této zprávy, tehdy to byla paní Malstrom, kdo byla komisařkou, se v tom prohlášení říká, že je potřeba víc než jedna zpráva na boj s korupcí. Proto mám tři otázky. Kdy Evropská komise vypracuje druhou zprávu o boji proti, skoru, boji proti korupci a kde vypracuje takovou zastřešující strategii pro boj s korupcí. Za druhé, proč? Jestliže Evropská komise přiznává, že eh, po celé Evropské unii eh, existuje korupce, proč je monitorováno pouze Rumunsko a Bulharsko? Evropská komise nyní právě řekla, že nevydá druhou zprávu, ale monitorovací zprávy a monitorování eh, Rumunska a Bulharska pokračuje. Tak to je tedy vlastně takové měření dvojím metrem. Děkuji. Děkuji také panu Onidimu. Já vůbec nepochybuji o tom, že komise mm, soustředí své snahy na boj s korupcí. Jenom je zvláštní, že komise už nepředkládá tu zprávu, protože to vyvolává dojem, že boj proti korupci je pouze taková administrativní záležitost, kterou eh, může dělat jenom mm, veřejná zpráva, ale ona to je přitom obrovsky důležitá věc, kterou bychom měli, které bychom se měli věnovat v diskusi zde v Evropském parlamentu na základě výroční zprávy. My jsme přeci zákonodárci, od kterých se očekává, že budeme předkládat zákony. Takže když nám někdo řekne, prosím vás, jenom podepište tenhle zákon a my už vyřešíme ostatní, tak eh, to přece není správný postup. Evropská unie je politická Eh, unie a my tedy potřebujeme politickou debatu. Eh, tento semestr je eh, dobrou věcí, ale mm, tohle nestačí. Korupce má dopad nejenom na ekonomiku a finance, ale také, a jak to vidíme velmi konkrétně, na konkrétních příkladech v Evropské unii, má velký dopad na demokracii, právní stát a lidská práva a je velmi úzké propojení mezi hrozbami eh, na tuto oblast a na eh, vlastně a korupci. Takže já eh, opravdu nevím, proč by právě tahle ta zpráva měla být stažena. Takže opravdu apeluji na komisi, aby znovu zvážila to své rozhodnutí. A Jinak eh, přijali jsme v minulém roce rozhodnutí o celém eh, balíčku pro demokracii a základní práva. A tam jsme tedy řekli, že komise by jaksi propojila všechny zprávy, které se k tomu pojí, ať už je to vlastně eh, justice nebo korupce, základní, zprávy, základní práva a tak dále. Komise zamítla naši nabídku, možná si to ještě rozmyslí, až pochopí, že nástroje, které v tuto chvíli má k dispozici, jsou neadekvátní. Pane předsedo, já se ale obracím na vás. Vy víte, co chci říci. My jako Evropský parlament eh, si vezmeme tu výroční zprávu o základních právech a eh, vlastně je, mm, zapojíme do debaty eh, o širších trendech ve společnosti. A pokud ale nebude komise předkládat tu zprávu o korupci, mělo by být na to poukázáno v té zprávě o základních právech. Sofia Lanz, prosím, na závěr. Ještě Silví, prosím. Tak, velmi rychle. Eh, někdo už tady poukázal i na eh, průzkum Eurobarometru. Parlant de Thermomètre, quand même, j'ai eu un peu le sentiment qu'il y avait euh, une façon de se Není to přehnané, ale tahle ta představa, že se trošku tak schováváme za ty nástroje, abychom získali čas, no tak já v podstatě e, shrnu to, co vy jste říkal. Vy říkáte, e, už nebudeme předkládat zprávu, ale předložíme pouze doporučení tak já bych vám na to řekla pár věcí, které navážou na to, co už říkala Sofie. K časovému rámci. Co nás tam očekává? Za druhé, eh, organizujete eh, dialog s Evropským parlamentem. Jak eh, k tomu se postavíte? Prosím, sice nejste členem našeho výboru, ale eh, podle pravidela 236. Děkuji. Já jsem eh, členem rozpočtového, tedy eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu, tak toto téma mě opravdu hodně zajímá. Děkuji za možnost, abych tedy se účastnil této rozpravy. Určitě by také stálo za to mít rozpravu se předsedou Timmermansem na toto téma, protože je to obrovsky důležité k tomu rozhodnutí, zda se bude nadále předkládat ta zpráva či nikoli. Na jedné straně tedy mám procedurální otázku, na druhé straně ohledně obsahu. Takže ta procedurální, procesní a e, já vím, že i pokud e, akce, budeme akceptovat e, rozhodnutí komise, což já nedělám, Stejně si myslím, že rozhodnutí nepokračovat přikládání zprávě, zprávy vyžaduje mnohem širší diskusy eh, a zapojení také relevantních institucí, parlamentu, našich výborů a tak dále. Já jsem opravdu trochu zklamán tím, že nevidím takovouto diskusi k tomu obsahu. Ano, semestr je dobrým nástrojem pro to, abychom se zaměřili na otázky týkající se korupce. Ale jak už bylo řečeno, není to pouze ekonomická otázka a semestr tedy neposkytuje možnost e, zaměřit se na další aspekty korupce. Ta protikorupční zpráva také komisi poskytovala prostor systematicky monitorovat eh, situaci v oblasti korupce v členských zemích a to prostě nebude jednoduché dělat bez této zprávy. A eh, co se týče toho semestru, v posledním kolečku pouze devět členských zemí eh, se na ně ob- bylo obráceno tedy, co se týče protikorupčních opatření, takže většina zemí vlastně vůbec nebyla zvážena a nebyla by tedy součástí toho hodnocení. A poslední otázka, kterou mám já, Eh, co se týče té první a poslední protikorupční zprávy, tak eh, panuje široká kritika, že má pouze 28 kapitol a chybí tam 29. kapitola, která by se zaměřila na evropské instituce. To bylo něco, co tedy eh, zprávě chybělo, ale ze systémového pohledu to tam ještě bylo možné doplnit. To semestr prostě neumožňuje. Vůbec neumožňuje zaměření na evropské instituce a já si přitom myslím, že by to bylo důležité abychom se podívali i na možnost korupce nebo riziko korupce v evropských institucích. A na to potřebujeme nezávislou zprávu. Děkuji. Děkuji, pane Džávo. Navážu. My jsme hovořili s novým estonským eh, ministrem pro spravedlnost a Eh, i on eh, upozorňoval na tato témata, takže eh, to je opravdu něco, co navrhnu i já. Určitě je to tedy krok, které, kterému bychom se ještě měli věnovat na našem výboru. K tomu, co říkala Sofie, určitě bychom se měli obrátit na pana Engelu, který je stálým zpravodem k tomuto tématu. A potom bychom také měli předložit nějaké rozhodnutí, nějaké doporučení koordinátorům. Mm, možná tedy, pokud byste mohla předložit nějaký návrh, pobavit se s panem Engelem a potom, než budeme mít zasedání koordinátorů, abychom už měli tedy připraveno něco v ruce. Pane Onidy, než, dám předám, než vám předám slovo, já eh, sám něco řeknu, že tedy Myslím, že tedy souhlasím s tím, co říkala paní Guillaume a Intveld, že protikorupční zpráva eh, měla velkou symbolickou taky roli tam, kde byla ukotvena a vyslechli jste, jste také další důvody, proč to bylo důležité. Eh, pokud máme tedy nějaký harmonogram doporučení, eh, o kterém hovořila paní Guillaume, tak je potřeba abychom si představili více, co je v tomhle harmonogramu. Protože jenom taková pouhá zmínka o tom nám nestačí. Takže berte to tak, že názory, které jste zde vyslechli, vyslech, které jste si zde vyslechl, jsou tedy našimi eh, názory, Chceme to tedy říct tak, že ta doporučení musí mít jasný harmonogram, jasný obsah. Ana Gomez je zde s námi. Přišla jste určitě z nějakého jiného výboru, pokud k tomu chcete něco rychle říci. Já se omlouvám, já jsem byla na výboru, eh, který se věnuje vyšetřování panamských eh, eh, dokumentů. Já jsem eh, panu eh, vicepředsedovi komise Timmermansovi napsala ohledně této věci. Já opravdu nesouhlasím s rozhodnutím komise zrušit předkládání této zprávy. Timmermans eh, mi odpověděl, že je to nyní tedy součástí evropského semestru, ale ono to není v evropském semestru, protože všichni kolegové, kteří se věnují přeskumu evropského semestru, eh, ví, že tam prostě se vůbec nehovoří o boji s organizovaným zločinem nebo se s korupcí. Není to eh, tedy dobrý důvod pro to, abychom tu zprávu neměli. Tuhle zprávu potřebujeme protože jsme si to od komise vyžádali, komise se ujala této role předkládat tuto zprávu a teď z ničeho nic se tohoto závazku chce zbavit. Pane Onidy, můžete ještě něco říci více k tomu eh, bodu Greco a můžete tedy odpovědět, prosím, na všechny zbylé otázky. Jenom stručně, pane předsedo, děkuji za upřímnost a teď už k věci. Pokud jde o Greco, tak diskuze pokračují o právních aspektech a budeme vás aktuálně informovat. Teď k tomu, co říkala paní Gomez. Otázka podle mě nestojí tak, že bychom měli hledat nějaké výmluvy, omluvy, protože rozhodnutí už padlo. A my se teď snažíme lépe vysvětlit eh, důvod, který vedl k tomuto rozhodnutí. To je jedna věc. Druhá věc je zajistit, že docílíme nejenom těch stejných výsledků jako v minulosti na základě mm, těch zpráv, ale že společně prokážeme, že dokážeme být efektivnější a docílit ještě lepších výsledků eh, díky tomu semestru. Důležitým aspektem tady je systematické monitorování, které musí a bude pokračovat. O to nepřijdeme jenom kvůli tomu, že eh, ten, ta forma teď už nebude hm, zpráva, ale bude to celý ten proces eh, semestru. Já budu rád, když eh, se o tom bude dále hovořit eh, i se sekretariátem, že bychom probrali to, jak bychom se mohli společně pravidelně výdat eh, a pravidelně vás informovat o prvcích eh, systematického monitorování situace v členských státech a také monitorování úsilí, které vyvíjejí členské státy a to, jakým způsobem členské státy vedeme, aby situaci zlepšovaly. Samozřejmě musíme najít nějaký modus operandi a k vaší další poznámce máte pravdu, že problematika boje s korupcí je velice široká, politická a jak tedy bychom mohli dosáhnout eh, opravdové politické diskuze, politického posouzení boje s korupcí. Tak já si myslím, že pokud nejste spokojeni s tím, eh, co vzešlo eh, ze semestru. Pokud vám ta forma toho semestru neposkytne to, co potřebujete a to, co jste dříve nacházeli v té politické zprávě, tak věřím, že najdeme jiný způsob, jak eh, vám dát eh, všechny ty podstatné informace, které pro politickou diskuzi potřebujete, protože i v Evropské komisi najdete svou politickou protistranu svého politického partnera. Takže Každopádně chci znovu zdůraznit, že nijak neslevujeme z důrazu na boj eh, s korupcí, nezmenšujeme kvalitu prováděné práce a pevně věříme, že se nám podaří prokázat 17. Eh, května díky doporučením, které navrhujeme eh, za komisi v kontextu konkrétních doporučení pro jednotlivé státy v rámci semestru, že Eh, jsou tady řádná protikorupční opatření v členských státech, která jsou užitečná, účinná. Pan předseda, protože ještě máme trochu času, eh, nevadily by vám ještě eh, tři doplňující rychlé otázky, protože někteří kolegové v mezičase dorazili z jiných výborů a ještě se chce znovu vyjádřit paní Intveld. Poprosím ovšem o stručnost a nejprve Eliš Leinen pak pan Ivan a pak Sophie Intervelt. Eli. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem přišla pozdě, ale byla jsem na zasedání jiného výboru. Bohužel tedy nevím, co tady doposavat eh, zaznělo, ale chtěla bych říci jménem eh, naší meziskupiny, která se věnuje otázce korupce a organizované trestné činnosti a spolupracujeme tak s různými kolegy napříč parlamentem, tak dost jsme byli zneklidněni rozhodnutím, že nebudete už dále publikovat návrhy zpráv a my si myslíme, že toto rozhodnutí není dobré. Takže se vás chci zeptat. Proč jste tak uvažovali? Proč si myslíte, že dostaneme dost informací o korupci v rámci evropského semestru? Kdo a proč pro Boha učinil takové politické rozhodnutí? Protože to značně omezuje přístup Evropského parlamentu i občanské mm, společnosti k informacím, které jsme dříve měli v podobě politické zprávy. Takže pokud eh, tím důvodem bylo to, že trvaly na zrušení této zprávy některé členské státy, aby se zabránilo sdílení užitečných informací, tak si myslím, že to je skutečně otřesný signál, který takto komise vysílá. Vidíme, že komise by se tak poddávala tlaku členských států eh, zakrývat korupci. Je tady obrovské riziko s tím spojené protože my se snažíme eh, bojovat s organizovanou trestnou činností a toto, jak se je veliká komplikace. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Je velice důležité uvědomit si, že když hovoříme o korupci, tak hovoříme o záležitostech, které mají dopad na úplně všechno, co tady řešíme v parlamentu, na sociální politiku, využívání evropských prostředků, na investice, udržitelný rozvoj, na školství, zdravotnictví a tak dále. Korupce se skutečně dotýká všech oblastí všech členských států. Já jediný nástroj a nejsilnější nástroj pro boj s korupcí je transparentnost. Pokud už tedy nebude komise zveřejňovat eh, svou zprávu pro boj s korupcí, tak nám nezbývá, než věřit vašemu slovu, že budete nadále s korupcí bojovat, eh, ale jsem velice zvědav na ta doporučení Evropské komise, které připravujete. To, co potřebujeme, nejsou argumenty pro politickou diskuzi. Ty nepotřebujeme. Potřebujeme podkladové informace, potřebujeme znát výstupy vašich eh, šetření, průzkumu. To z odborného hlediska pro nás může být velice důležité, abychom se mohli věnovat problematice boje s korupcí ve všech výborech Evropského parlamentu a proto je politování hodné, že tato zpráva již tedy publikována nebude a nebude dána parlamentu k dispozici. Nyní Sofie. Děkuji jenom stručně, protože kolega teď zmínil to nejdůležitější, co jsem chtěla říct, že nejlepší zbraní pro boj s korupcí je právě transparentnost. Proto pokud dobrovolně opustíme nástroj, který doposavat osvětloval ty nekalé postupy, tak si myslím, že to vůbec nepomáhá a že by nás to mělo dosti zneklidnit, když parlament sám začne volat po větší byrokracii a dalších zprávách. To parlament obvykle nedělává. Takže už samo o sobě to je velký signál. Já nijak nechci spochybňovat vaše odhodlání bojovat s korupcí, ale když říkáte, bude to v rámci evropského semestru a doporučení pro jednotlivé státy, tak je to sice dobré, ale myslím si, že to by měla být jaká nadstavba a nereagujete na tu naši základní otázku, jakým způsobem bude přestavěna vazba mezi výborem LIBE, který je zákonodárným výborem pro oblast boje s korupcí a um, skutečným bojem s korupcí. Protože nyní neexistuje žádná vazba mezi doporučeními pro jednotlivé země a námi jako eh, zákonodárci v této oblasti. A také jste neodpověděl na otázku, jakým způsobem v takové situaci pokud se omezíme pouze na ten evropský semestr, tak to znamená, že se soustředíme také výhradně na ekonomické dopady korupce a budeme opomíjet dopad na demokracii, eh, základní práva a právní stát. Takže by mě zajímalo, jak chce komise, pokud nebude už používat formu zprávy, reagovat na tyto otázky. V tuto já jsem to něco chtěl podobného říct, Sofie. Nyní tedy vlastně to, co děláme, byste měli představit mezi koordinátory, včetně tedy té, toho časového plánu, doporučení a tak dále. Není to tedy jen na nás naplánovat semestru D. Jen o to, abychom koordinovali práci tohoto výboru a to právě paní Entevelt tady se snažila říct a pro nás to může znamená strategický problém. Takže ještě jedna věta. Chci se vás zeptat, kde byla tedy kdy padlo to doporučení z roku 2011 vypracovat zprávu který komisař se toho účastnil. A vím, že již tehdy existovaly plány na druhou smlouvu. Existovala smlouva s firmou PricewaterhouseCoopers, za kterou komise vlastně už zaplatila, ačkoliv nebyla eh, zveřejněna. Já vám ty, ty otázky pošlu i písemně, chtěla bych tedy vidět, kolik to stálo. Ano, to je tedy eh, poslední otázka a pak chci uzavřít. A nyní dávám slovo vám. Ano, děkuji. Já jsem zapomněl na jednu věc. Ne, nikomu neměříme dvojí mírou. Jestliže Bulharsko a Rumunsko jsou předmětem konkrétního řízení, tak je to proto, že padlo určité rozhodnutí. A ten proces pořád běží. Ale v kontextu semestru samozřejmě posuzujeme všechny členské státy. ta otázka nebyla, tak ani, nebyla ani tak míněna v tom smyslu, že jsme něco nevzali v úvahu, tedy požadavek parlamentu a tak dále. My jsme vzali v úvahu všechna ta rozdílná stanoviska, ale říkali jsme si, že rozhodnutí o plné integraci do semestru bylo tím nejlepším způsobem, jak se dobrat výsledku. A tím tedy vlastně eh, navazuji i tou informací, že nadále budeme pokračovat v této práci. A že také tedy si vážíme snah každého členského státu, pokud jde o boj proti korupci. Nevypracovali jsme žádnou kvazi zprávu, ale Rozhodně máme spoustu podkladového materiálu, který budeme dále zpracovávat a já jsem si jist, že najdeme způsob ve spolupráci s vaším výborem, jak tento materiál dát k dispozici. Nemáme žádnou motivaci jej nějak skrývat. A v kontextu diskuzí s tímto výborem se také budeme snažit najít způsob, jak vám představit tedy ty nejdůležitější prvky tak abyste vy mohli odvádět svoji práci. A to znamená, že se nesoustředíme jen na ten hospodářský dopad, který řeší trochu jiný výbor, ale soustředíme se na, se na to z pohledu, který řešíte vy, tedy bezpečnosti, dodržování lidských práv a tak dále, tak abyste i nadále mohli situaci vyhodnocovat. A o tom tedy budu informovat nejenom komisi, ale také kolegy, protože budeme aktivně hledat způsoby ve spolupráci s vámi, aby tento materiál byl k dispozici a to ve formě, která vám vyhovuje nejvíc. Ještě je tedy uzavřu. Za prvé děkuji za to, že jste nám vysvětlil své stanovisko, že jste se dostavil. Ale vidíte, že tu tedy panuje určité přesvědčení, které eh, představuje stanovisko našeho výboru. Pokud bychom tedy opravdu museli oficiálně napadnout eh, vaše závěry, použít pravidlo 54, byl by to tedy pro nás velký eh, problém. A my tedy opravdu trváme na té zprávě o boji proti korupci, protože tak to bylo standardně původně nastaveno. A tedy členové tohoto výboru toto stanovisko opakovali. A jsem si jist, že i koordinátoři na půdě tohoto výboru tedy budou mít problém s navrhovaným časovým plánem implementace doporučení. To je pro nás, eh, tedy pro výbor, problematické, protože eh, naše práce je strukturována jinak. Já jsem tedy velmi vděčný členům tohoto výboru, kteří to dnes řekli jasně a také děkuji vám za to, že, že jste se dostavil, abyste představil své stanovisko. A věci se tedy budou vyvíjet dále. A tím se dostáváme k závěru tohoto zasedání. Pokud nemáte už nic dalšího do bodu různé, znovu se uvidíme 8. května. Ve tři odpoledne. Děkuji kolegové a uvidíme se příští týden.